<coughs> So, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zahájíme odpolední schůzi. Já s dovolením přejdu do své mateřštiny. Srdečně vás zde vítám počet kolegů je tak trošku hraniční, ale alespoň spolu zpravodajové tady jsou, takže můžeme začít. Než eh, dám slovo oběma expertům, kteří nás poslouchají, tu první část programu, rád bych schválil pořad jednání jako takový. Má někdo námitky nebo připomínky? Myslím tady z kolegů. Není tomu tak, takže schváleno. Takže eh, sdělení předsedy, za prvé máme obsazeny téměř všechny kabiny opět. Každý může hovořit svým mateřským jazykem z těch kolegů, kteří se přihlásili. Dokumenty jsou k dispozici, avšem tedy ne tady. A zasedání je přenášeno po internetu stejně jako všechna ostatní předchozí zasedání. A v poznámkách předsedy máme ještě dvě další poznámky. Za prvé vystoupení malckého premiéra Moskata minulý týden vedlo v parlamentu k diskusi. Byl tu masivně kritizován, protože lidé, kteří, proti kterým jsou eh, už k dispozici důkazy, jsou stále ještě v úřadech Všem to je interní záležitost malcké vlády. On řekl, že e, běží čtyři procesy, ovšem podle mého e, zjištění se jenom jeden ten proces týká Panama Papers, tři se týkají úředníků, kteří nemají e, co do činění s Panama Papers, takže on nás tak trochu um, zaváděl. Výsledek naší diskuze po útocích na předsedu a na ostatní kolegy Eh, z různých frakcí to vedlo k tomu, že eh, předchozí eh, zpravodaj žádal odstoupení předsedy a vyjádřil v několika médiích i na Maltě, že předseda je persona non grata, protože nechválil premiéra, naopak se ho kriticky ptal. Takže já to tady říkám proto, protože je pro mě nové, že bývalí odboráři až a bosové na Maltě mají teď rozhodovat o tom, jak my tady jednáme. Já rozhodně nejsem připraven se s ničím z toho spokojit. Naopak, eh, hodlám zajistit, aby se ty otázky pokládaly opět ještě jednou na Maltě. A pokud eh, pan premiér bude chtít přijet sem do výboru, tak ho rádi otevřeně a spravedlivě přijmeme. Chtěl jsem to poznamenat, ehm, aby kolegové, kteří u toho nebyli, věděli, o co jde. Eh, druhá věc eh, je naše dnešní tisková zpráva, kterou jsme rozeslali, eh, kterou jsme odsouhlasili s frakcemi, co, co se týče přístupu k datům. Doufám, že jste to všichni viděli, anebo to teprve dostanete. Už to bylo rozesláno, aha. Takže tolik k tomu. A tím se dostáváme k bodu 3 na pořadu jednání přijetí. Přijetí zápisu z celkem šesti zasedání 6. dubna po 30. května. Eh, to jste dostali 19. 6. 2017. Kdo má poznámky? Nikdo nemá. Tím jsou ty zápisy schváleny. A teď už se dostáváme k hlavní části, eh, tedy k první hlavní části našeho dnešního odpoledního zasedání. Dnes dopoledne jsme se zabývali otázkou whistleblowerů, oznamovatelů, to bylo velice zajímavé zasedání. A teď se dostáváme k veřejnému slyšení ohledně odboru pro finanční spravodajství, Financial Intelligence Units a eh, konkrétně také případ ruské Eh, prádelny. Máme zde dva odborníky pro první část. Jeden k nám promluví eh, přes videokonferenci Sebastian Fiedle, eh, německý důstojník pro trestní řízení. Ten bude tady mluvit přes videokonferenci, ono to už tady funguje v rámci v rámci jasnosti eh, videokonferenci používáme často, proto jsme si také vybrali tento sál. Takže vítejte, pane Fiedlere, a za další chci přivítat Paolo Costanzo z italské FIU z Banca d'Italia. Takže srdečně vítejte, pane Costanzo. Tak, teď tady máme tak trošičku problém, eh, že jsme eh, pozvali spoustu, spoustu expertů a, ale k dispozici jsou pouze tito dva experti, protože teď probíhá zasedání ve Valencii, kde zasedá Financial Action Task Force. A někteří zástupci eh, FIU tím pádem nemohli být dnes s námi, protože eh, vystupují právě na plenárce FITF. Rád bych připomněl, že eh, se zástupci FIU eh, Velké Británii, Lucembursku na Maltě a USA měli konferenci a že kromě toho jsme diskutovali se zástupci Belgie a Francie z tohoto oboru. Jsme velice rádi, že zde teď máme eh, dva zástupce evropských eh, eh, odborů odpovídajících pravomocí z Německa a Itálie a jsou zde také eh, novináři z konsorcia Organized Crime and Corruption Reporting Project. To bude tedy až ta druhá část našeho dnešního odpoledne. Takže začneme, dámy a pánové, a začne pan Fiedler a potom dostane slovo pan Kostanco. Já bych tedy teď rád dal slovo panu Fiedlerovi, na 10 minut přes videokonferenci. Prosím, máte slovo. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za eh, přizvání. Eh, rád bych na úvod eh, řekl to, že nejsem oficiální zástupce naší FIU, jsem zástupce šéfa německého trestně právního úřadu a jsem šéf také takzvané Kripo Akademii, to znamená Akademie kriminální policie. E, jinými slovy, pokusím se odpovědět na jakékoliv otázky, které můžete zmínit ze své pozice. Ovšem nemohu zde vystupovat jako oficiální zástupce příslušného odboru, pouze jsem zástupník, zástupce sektoru. Tak, a e, s tím už bych rád e, zmínil některé důležité aspekty pro nás. Jeden z důležitých aspektů je národní vývoj zde v Německu v kontextu e, Financial Intelligence Unit, která schválením nového zákona proti praní špinavým peněz teprve začíná pracovat. Máme decentrálně organizované FIO, respektive měli jsme ho v minulosti a zatím to ještě tak máme. To znamená, každé podezření bylo zatím paralelně posláno na eh, každý zemský kriminální úřad, tedy příslušného z 16 států, a zároveň to řešil také spolkový eh, trestně, kriminální, eh, trestně právní úřad. Takže bylo to celkem 300 kolegů, kteří se těmito úkoly v Německu zabývali. A na základě debaty, kterou jsme velice pečlivě a kriticky sledovali, eh, přijal Bundestag rozhodnutí, že eh, se jak si přeloží prostředky a do budoucna, že bude zřízena administrativní jednotka FIO, podobně jako jsou třeba celníci v Německu. Naše kritika směřuje hlavně na spolkovou německou vládu. A nechci to nijak zastírat, německá spolková vláda zkrátka v Bundestagu neříkala pravdu. Vždy hovořila o personálním posílení eh, našeho úřadu, nicméně ve finále ve finále eh, máme mít pouze nějakých 165 kolegů do budoucna. Teď, jak jsem říkal, je to 300 lidí, v budoucnu zhruba tedy polovina. A je potřeba si uvědomit, že zatím zažíváme doslova explozi takovýchto hlášení. Eh, mluvíme o eh, počtu zhruba 20 tisíc Eh, nebo dokonce v tomto roce očekáváme až 50 tisíc hlášení o eh, tomto druhu kriminality. No a to je, myslím, důležitá věc, kterou musíme v debatě zmínit. I na evropské úrovni se hodně mluví o možných nástrojích, možnostech a aspektech propojení jednotek FIO. To považujeme za dobrý přístup, ale je potřeba předně pamatovat na to, že ta, každá taková jednotka musí být vybavena lidmi, to znamená zaměstnanci. A není možné, že e, máme v podstatě snad jenom v jednom případě dostatečné personální vybavení. Jinak eh, zažíváme naprostý nedostatek eh, kolegů a to nám v Německu dělá velké starosti. Je to totiž velké bezpečnostní riziko, eh, co se týká výhledu do budoucna. S přihlédnutím k evropské úrovni je potřeba říci, že podle spolkových států a podle hodnocení nějakých 25 až 30 těch podezření eh, vyvolají mezinárodní reakci, nebo mají mezinárodní reakci. Jinými slovy, tam, kde je nutná mezinárodní spolupráce. Eh, na této úrovni eh, má, eh, musíme vyzvednout úlohu Evropské sítě FIU, ale je potřeba, aby i Europol byl náležitě posílen lidmi, aby se tento nástroj mohl dále rozvíjet. Kromě toho bych rád využil tuto příležitost k tomu, abych zmínil ty nejdůležitější body z našeho pohledu. A myslím si, že mluvím za celou německou policii, ale jistě také i na evropské úrovni. Tedy co se týká boje s praním špinavých peněz, potřebujeme eh, v rámci Financial Intelligence Units potřebujeme centrální registry. To nemůžeme dostatečně zdůraznit. Zkrátka potřebujeme také registr nemovitostí, abychom naši práci mohli vůbec provádět. Protože když provádíme analýzu těch podezření, těch hlášení, tak eh, tato, tyto informace potřebujeme. Není možné mít takovou tu slátaninu informací, jakou máme teď, eh, které jsou často, které jsou často schromažďovány velice staromodním způsobem a není možné s nimi pracovat, tedy vyžadovat si jednotlivé listy od jednotlivých obcí nebo Bůh ví od koho zkrátka. Skutečně potřebujeme náhled do centrálních registrů. Španělsko ukázalo, že jednotné eh, procesy proti ruskému organizovanému zločinu by vůbec nebyly možné, kdyby takovéto centrální sítě neexistovaly. Takže nám jde o transparentnost, využít ji, zvětšit a využít ji ku neprospěchu těch, kteří perou špinavé peníze. A FIU, jednotkám FIU, toto umožní e, trvale udržovat svou práci a zlepšovat svou práci do budoucna, to je naprosto zásadní. Je to zásadní zejména proto, že úspěchy, které aktuálně máme, to znamená eh, tedy ta celková bilance, která je nesporná, eh, kdy se nám daří rozbourávat kriminální organizace, tak zatím se pohybujeme někde v oblasti promile a na tomto základě pak musíme vést eh, zcela upřímně veškerou další diskusi i na evropské úrovni je potřeba mít trvalou podporu, jasné signály i z Evropského parlamentu, že máme podporu a podobné signály i z členských států. Tolik tedy ode mne na úvod. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Děkujeme vám, pane Fiedlere. To, co jste říkal nakonec, tedy ten centrální registr, to je jeden požadavek z parlamentu v probíhajícím třístraném jednání o směrnici proti praní špinavých peněz. Takže kolegové vám jistě pak položí spoustu otázek. A teď poprosím, um, o, aby si vzal slovo a vítám zde Paolo, pana Paolo Costanzo z italské FIU z Banka d'Italia. Prosím, pane Costanzo. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Děkuji výboru pana za pozvání. Mm, chci poděkovat za velice chválihodnou práci tohoto výboru. Jsem velice rád, že eh, jsme se eh, rozhodli se zaměřit přímo na FIU. Nejenom proto, že já pracuji v FIU, takže znám přidanou hodnotu, kterou přináší pro vyšetřování a zpravodajství e, praní špinavých peněz, financování terorismu a daňové trestné činy. Také proto, že věříme, že toto je doba, kdy se hodně věcí mění. Operační scénáře, e, které kterými třeba věnovat pozornost a FIU potřebují podporu, aby mohly podporovat spolupráci. Probíhá mnoho iniciativ. Jsem v tomto směru jsem si velice vědom legislativy, která se vyjednává. Vy jste zmínil, pane předsedo, trialogy, které probíhají, pozměňovací návrhy k směrnicím, jsou i jiné iniciativy. Evropská komise intenzivně pracuje na řadě front. FIU dělají všechno pro to, aby přispěli k tomuto společnému úsilí. Vy jste, pane předsedo, zmínil probíhající jednání, která probíhají tento týden. Já jsem tam byl e, přítomen, ale přiš, přijal jsem toto pozvání, protože věřím, že to, co parlament a tento výbor může udělat pro FIU a obecně pro e, činnost proti praní špinavých e, financování terorismu je zásadně důležité. E, můj německý kolega a mm, další a, e, já tady nemluvím oficiálně za FIU, ta banka Itálie, ale obecně za celou platformu FIU. Můj návrh je reprezentovat ehm, eh, hlavní výsledky mapování, které proběhlo na evropské úrovni v eh, mezinárodní spolupráce. My jsme z, eh, toto dělali nejenom ze strany italského FIU, byla to společná práce týmu, který se skládal z FIU z Francie, Rumunska, Británie, alespoň z počátku, Možná jsem na někoho zapomněl, ale byly hm, čtyři FIU, kteří se, které se účastnili toho hm, projektu. Já jsem připravil eh, krátkou prezentaci, nevím, zda je tam hm, možnost, aby se to dostalo na obrazovku. Já se stručně zaměřím na mapování. Původně tato prezentace měla být delší. Doufám, že, si to, že to můžete přečíst, ale předpokládám, že ne. Takže e, ta představa byla prezentovat různé. Pane Konstanco, my to máme v podkladech písemně, můžeme si to přečíst. Dobře. V každém případě já mám jenom několik minut. Já se budu zaměřovat na e, tento proces. Pokud by některý z, některého, někoho zajímalo některé konkrétní aspekty, jak vidíte na tomto slajdu, je tady zaměření na status a nezávislost FIU, což je podmínkou pro to, aby byli efektivní ve své práci. Pak jsme zaměřili, jsme zaměřili svůj výzkum na informace, které dostáváme, které jsou k dispozici, buď úvodním zveřejněním nebo následnými dotazy. z databáze v členských zemích, pak se zaměřujeme na domácí funkce, co přesně dělají FIU, když říkáme, že dělají analýzu například, jak mm, šíří informace ehm, příslušným policejním orgánům a orgánům vymáhání práva. Také jsme se zaměřili na spolupráci mezi FIU, což je kriticky důležité, tady parlament a komise a rada samozřejmě může přinést přidanou hodnotu. FIU skutečně potřebují síť spolupráce. A naše zkušenosti, já tím nemyslím jenom e, naše v, Itál, v Itálii, ale obecně v EU, je, že spolupráce funguje, ale muž, mohla by být lepší. Je tady mnoho překážek, je to Mm, skryté věci, které je možné lépe harmonizovat. Pak je tady mapování, které se zaměřuje na to, co je možné udělat, abychom um, řešili identifikované problémy, co se týče lepší in, uh, informování, lepší, lepší šetření a ze strany FIU. Několik slov co je to platforma FIU? To je pracovní skupina, která předsedá Evropská komise. Bylo to vytvořeno v roce 2006, funguje tedy už 10 let. Eh, je to mm, eh, článek 51 dává široký mandát tomuto orgánu. Tady jsou oblasti práce, podporovat spolupráci, zajišťovat zprávu v sítě FIU, pracovat na operačních aspektech, jako identifikace eh, přezraničních STR, zajišťovat společnou analýzu. Já chci zdůraznit ty dvě poslední věci, které mm, dle mého názoru a ze zkušeností platformy jsou poměrně vypovídající, co se týče možná budoucího vývoje směrem ke centralizované eh, harmonizaci činností FIU platforma. Přijela pracovní plán na konci roku 2015. Ehm, něco již bylo dokončeno, například identifikace kritérií přeshraniční zprávy, podmínky urychlení udělání souhlasu FIU, aby mohly využívat výměny informací pro další šetření a stíhání pak je tady to mapování, které bylo dokončeno na konci roku 2016. Dovolte, abych zdůraznil několik věcí k výsledkům tohoto e, mm, což tedy potvrdila Rada ECOFIN v roce 2016 po útocích v Paříži. Byla tady výzva ministrů na komisi FIU, aby urychlili tyto operace a také pro komise, aby to zvážila pro budoucí opatření, eh, by mohla oznámit ehm, spolupráce a eh, výměnu informací mezi FIU. Komise byla aktivní v této oblasti nejenom ehm, kvůli Evropské agendě bezpečnosti, ale také akční plán 2016, který se zaměřuje na opetření posílení činnosti FIU a spolupráce. Zpráva také byla dána k dispozici radě a členským zemím pro implementaci evropské legislativy a také parlamentu má přístup. Samozřejmě um, naděje, že výsledky této práce budou brány v úvahu jednak v současných jednání Eh, směrnici FIT a také pro budoucí nová opatření v příštích iniciativách, včetně dalších opatření na evropské úrovni. Velice stručně k těmto společným cílům FIU, když jednají mezinárodně na evropské úrovni, přidružené úrovni, se zaměřují na posledních deseti, na posledních deseti aspektech spolupráce mezi jednotlivými FIU. Problém je, že kapacita FIU efektivně účastnit mezinárodní spolupráce je funkcí jejich domácích funkcí. Takže my jsme Eh, vlastně zkoumali, jak jsou organizovány na domácí scéně, jako jaké mají zdroje, jaké mají pracovní postupy, protože ta představa byla, že pokud, jenom pokud to bude založeno na těchto funkcích, pak FIU mohou efektivně se účastnit spolupráce mezi sebou. Takže to, to mapování mělo poměrně široký dopad. Týkalo se to jak domácích funkcí, eh, je to přístup takových stavebních bloků a eh, vedlo to k závěrům, jak efektivně spolupracovat. Zaměřili jsme se na rozdíly mezi FIU. Sami jsme byli překvapeni, když jsme viděli, jak hodně se liší v rámci EU. Také Mm, je tady, mm, jsou tady poměrně eh, rozdílné i evropské předpisy a různé výsledky. Když se podíváme na, ten, na ty stavební bloky, na domácí statusy a organizace, tak my jsme zkoumali mezi, dimenzi mezinárodní spolupráce, domácí funkce, a informace, které mají FIU k dispozici pro vlastní analýzy a sdílení informací. Toto je struktura té zprávy, já to nebudu eh, podrobně procházet. Doufejme, že budeme mít možnost to projednat eh, podle toho, jak si to eh, páni poslanci budou přát. Toto je Ehm, velice stručné schrnutí, ale my jsme identifikovali několik nedostatků ve způsobu, jakým FIU fungují na domácí scéně a eh, jaký vedou mezinárodní dialog. Tato, tyto nedostatky eh, mm, mm, samozřejmě se tam uležím, jsme nečekali, že národní legislativa bude uh, úplně v souladu s bezsměrnicí, ale přesto jsme byli překvapeni, že některé ty nedostatky možná nebyly ani v souladu s předchozí třetí směrnici ve způsobu například, jakým mohou dělat analýzu, jaké podmínky a omezení jsou tam pro sdílení informací mezi sebou je tam několik zásadních rozdílů mezi FIU. My my v EU máme poměrně privilegovanou pozici globálně, protože máme dlouhodobou praxi spolupráce, mluvíme spolu každý den. Um, mohu um, ehm, říct, něco říci? My, bylo by možné, kdybyste dospěl už teď k závěru? Omlouvám se. Já už se dostanu k závěru. Takže to už jsou, toto už jsou závěry, co se týče zjištění z té zprávy. mohou být struční a prostě dodat, že příčiny tohoto problému, na které můžu dále elaborovat, je neadekvátní implementace z hlavních evropských ustanovení a to někdy i z třetí směrnice. Ale eh, mm, také nedostatečně harmonizovaný přístup z evropských ustanoveních samotných. Takže tady není eh, jaksi ideální národní implementace, ani eh, mm, nejsou ideální mm, národní Eh, regulace, což, které omezují eh, domácí i eh, mezinárodní efektivitu. Děkuji vám. Já chci připomenout, že i tuto prezentaci máme také písemně, takže ji můžeme vzít v úvahu pro naše další otázky. Děkuji obou referentům, než dám slovo zpravodajům. Chci zdůraznit, že tady máme dvě různé tendence prvním příspěvku e, šlo o e, poučení se z spolupráce na základě platformy. V případě pana Fiedlera změny e, organizace personálu, které vyvolává další otázky. Já dám první, jako první slovo panu Kofrovi. Máme čtyři minuty na každý slot na otázku a odpověď, takže prosím. Děkuji, pane eh, předsedo, a děkuji oběma předřečníkům. Bylo to velice zajímavé. Pan eh, Fidler, eh, vy jste také žádal podporu od Evropského parlamentu a také co se týče těch centrálních registrů. Samozřejmě to jsou velmi závažná témata. Já mám tento dotaz. Je samozřejmě jasné, že máme zapotřebí harmonizaci na národní úrovni, na úrovni evropské, potřebujeme nějaký právní rámec pro výměnu informací a tak dále, ale pane Konstancio, vy vaším písemné odpovědi jste zmiňoval, že hlavní překážky tkví v nedostatečné kapacitě zahraničních partnerů poskytovat informace e, ohledně eh, těch věcí, které se snažíme vyšetřit, vzhledem k tomu, že nejsou, není dost relevantních zdrojů. Můžete, eh, my, eh, můžete nám sdělit nějaké příklady v této věci a máte příklady situací, kdy jste museli přerušit vyšetřování právě proto, že jste neměli dost důkazů, že jste neměli dost možností spolupráce s členskými státy a máte nějaké příklady, které jsou spojeny s Panama Papers a jaké nástroje, jaké registry e, v tomto směru konkrétních e, nástrojů byste měl zapotřebí, abyste maximalizovali svá šetření. Děkuji. E, takže tak prosím odpověď a pak pan Fiedler. Ano, děkuji. E, samozřejmě e, vy jste se dotkl samé podstaty celého problému. Ony jsou obě věci pravdou, co jste řekl. Samozřejmě je tady poměrně špatný, nedostatečná úroveň e, toho poskytování informací a v té operativní fázi se dostáváme do situace, kdy potřebujeme informace ze zahraničí a nedostáváme je, protože ta příslušná druhá strana není dost aktivní, nespolupracuje a nejsme možná eh, schopni eh, vyvinout eh, to maximální úsilí, protože možná nemáme dost právních nástrojů pro získání relevantních informací. Například přístup k finančním informacím, k bankovním účtům, k identifikaci těch držitelů bankovních účtů, Tady je prostě uh, směrnice, která v tomto směru hovoří jasnou řečí a parlament uh, se snaží uh, toto samozřejmě ještě rozšířit, aby tady byly další centralizované databáze, ale obávám se, že prostě nemáme dost možností nemáme dost možností pro, eh, získávat finanční informace a jsou tady v tom eh, důsledku prostě nedostatečné nedostatečné zdroje eh, a tím je ohrožována naše práce. A teď vaše druhá otázka, kdy už jsme prostě museli přestat s tím vyšetřováním, museli přestat s analýzou vzhledem k nedostatku spolupráce se zahraničím. Ano, to se opravdu stalo. A dovolte, abych řekl, že samozřejmě jsou tady případy totálního eh, prostě přerušení spolupráce, prostě nedostává se nám odpovědi nebo nedostáváme eh, souhlas ze z druhé strany a tak dále, ale většinou nám ta druhá strana poskytne nějakou odpověď, částečnou odpověď eh, ale nedám, v poslední době jsou tady eh, právě tyto reakce. Není to přímá, eh, přímé odmítnutí, ale je to prostě určitá částečná odpověď. Čas informací se k nám dostává a Děkuji, pane Fiedlere. Děkuji. Chcete něco doplnit, eh, co se týká té spolupráce? Ano, já bych se pokusil to nějak pregnantně vyjádřit. Já jsem se pokusil to říci. Prosazování jakékoliv evropské směrnice eh, selže vždy, pokud eh, státní prostředky nejsou dostačující jak tomu je v mnoha členských státech. Abych to řekl naprosto jasně, v Německu aktuálně máme několik tisíc podezření na hromadě a nikdo s nimi nic nedělá. Eh, protože zkrátka se o tom budeme muset bavit eh, na vyšetřovacích výborech, proč, když policie má znalosti o nějaké trestné činnosti, nemůže s tím nic dělat. Je to otázka německé, tedy eh, evropské a mezinárodní spolupráce. A to je otázka, kolik prostředků, kolik peněz je k dispozici v těch konkrétních státech. To znamená, prosazování jakékoliv směrnice, ehm, získávání informací z jakéhokoliv registru je odvislé od toho, kolik zdrojů je k dispozici a jak kvalifikovaní jsou pracovníci, kteří s nimi pracují. Tomu se nevyhneme. Děkuji, pane Fiedlere. Teď má slovo Petr Ježek, spoluspravodaj a potom řečníci za frakce pak profesor Rozáty, tedy teď pan Ježek. Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěl oběma řečníkům poděkovat za velice otevřené příspěvky a alarmující eh, oznámení. Eh, zpočátku jsem si myslel, že tady máme nějaké další slyšení ohledně informátorech. Eh, hodin jsou samozřejmě členské státy různé, mají různé problémy, různé struktury, možná, že jsou někde eh, personálně nedostatečně obsazeny, ale zase slyšet znovu, že tady je nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů, a že tady prostě se, jsme schopni se zabývat pouze malým dílem toho problému, to je zásadní. Mám řadu otázek, ale spíš k zástupcům členským, eh, členských států, protože je zřejmé, že zástupci parlamentu jsou stejného názoru, podobného názoru, eh, i když eh, jde o centrální registry či registry beneficial owners a doufám, že se novináři dívají na to slyšení a že to dají najevo veřejnosti. Vím, že pan Fiedler řekl, že tady není jediný FIU, který by měl dost kvalifikovaných a dostatečně eh, Eh, prostě dostatečných lidských zdrojů. Ale i tak, eh, o kom se domníváte, že by eh, jsme ho mohli vypíchnout, že by mohl být takovým příkladem dalším zemím, co se týče personálního složení a tak dále. Prosím, pane Fiedlere, můžete odpovědět, prosím. Ano, já musím zcela otevřeně říci, že tuto otázku nedovedu plně zodpovědět protože ta otázka implikuje, že s každým členským státem eh, máme vypracované hlásicí kanály. Víte, že existují různé systémy a tím pádem různé počty zpracovávaných nahlášení. Je to otázka kompetencí, jak se co zpracuje. Eh, o tom už hovořil italský kolega. Máme velice heterogenní systém Eh, heterogenní organizaci a různé odpovědnosti. A to je potřeba překonat, ehm, chceme-li spolupracovat. Jinými slovy, eh, to hlavní zde je harmonizace, podporovat harmonizaci, lepší spolupráci a je potřeba nacházet řešení na základě očekávání, která formuluje Evropský parlament směrem k členským státům. Aby bylo jasné, eh, jaké počty zaměstnanců vzhledem k příslušným systémům očekáváte. Eh, já myslím, že by nebylo špatné pozeptat se v členských státech, kolik mají eh, jednotlivé státy nespracovaných případů. Možná, že to vůbec nevědí. Možná, že to je v jednotkách, eh, možná ne, nicméně já neznám žádný evropský průzkum a bylo by zajímavé vést takovouto objektivní diskusi. Děkuji, pane Fiedlere. Ano, to si můžeme dohledat. Pane Kostanco. Ah, thank you. Ano, děkuji. Já naprosto souhlasím s panem Fiedlerem. Otázka má samozřejmě více odpovědí v souvislosti eh, se situacemi, nějaké údaje k lidským zdrojům Eh, a ohledně toho, jak jsou ty jednotlivé úřady eh, zabezpečeny. Maximální počet 300 a na druhé straně minimální počet 13 pracovníků. Ale co je zásadní, je, že tyto rozdílnosti také závisejí na e, rozdílnostech e, v úkolech, e, funkcích a pracovní zátěži. Některé z těchto pracovišť mají také poradenské zadání a další. Chtěl bych ještě zdůraznit, že paralelně k tomu nárůstu práce, E, všechny tyto, e, všechno toto pracoviště mají čím dál tím víc nových e, případů. To je zapříčiněno například tou naléhavou záležitostí konem financování teroristických uskupení. A Panama Papers je dalším příkladem, kdy prostě se tato pracoviště začínají víc a víc věnovat mezinárodní spolupráci co se snažíme dělat, a tady bych možná přinesl svou vlastní eh, zkušenost z naší země, eh, hodně závisí na IT nástrojích a možnostech moderních technologií. Teď už se nemůžeme zabývat eh, nějakými písemnými materiály a nějakými E, s klasickými způsoby. Musíme opravdu e, více pracovat a více se moci spolehnout na ty inteligentní e, tech, moderní technologické nástroje a možnosti. Děkuji. Teď se tedy dostáváme k řečníkům za frakce. Jako první profesor Darius Rozaty za EPP. Ano, děkuji, pane předsedo, a chci také poděkovat oběma našim hostům za velmi zajímavá úvodní slova. Má první otázka je takovým pokračováním k tématu, které diskutujeme. Jedná se o spolupráci přeshraničního charakteru mezi FIUS a Unii. Já bych se chtěl zeptat, jak často se dostáváte do situace, kdy vám prostě není poskytnuta odpověď, kdy vám je odmítnuta odpověď ze strany e, vlastně partnerského orgánu, který žádáte o spolupráci? A jaké jsou důvody, e, které jsou uváděny, e, dejme tomu procedurální odlišnosti či nedostatečná personální vybavenost, jsou jedními z nich, ale je tady ještě něco, dala by se třeba vystopovat nějaká evropská reakce na to nějaké třeba rámcové nařízení nebo nějaký rámcový legislativní nástroj, eh, který by tak eh, částečně harmonizoval spolupráci mezi těmito pracovišti a také zavedl určitá pravidla spolupráce či určité stimuly. To je má první otázka. A teď druhý dotaz. To se týká takzvaného crowdfundingu. Uh, E, tyto platformy pro tento způsob financování se stávají velice populárním způsobem, jak získávat finanční zdroje pro různé ušlechtilé cíle ale e, je tady také dost důkazů, které e, poukazují na to, že tyto finanční e, prostředky jsou také často používány na cíle méně ušlechtilé, například různé teroristické projekty. A chci se zeptat, zdali tato oblast je také oblastí, kde se snažíte nějak získávat více informací a kde se snažíte nějakým systematičtějším způsobem věci zkoumat. Máte nějaké pravidelné kontroly těchto platform, kdo jsou ti eh, majitelé, eh, ti takzvaní beneficial owners a eh, obecně řečeno, jaká je, jaký je rozsah nelegálních, nelegálních aktivit, nelegálního financování v rámci těchto platform. Děkuji kolegovi Rozátymu. Ano, to byla celá řada otázek. Kdo začne? Pan Fiedler? Pane Fiedlere, začněte. No, mně to upřímně e, líto, já neznám žádnou analýzu v této věci, nevím, že bychom měli nějakou německou analýzu, v jakých případech, e, jaká FIU hrála jakou roli. Spíš bychom si mohli udělat takovou analýzu podle pocitu a ke crowdfundingu opět neznám žádnou analýzu, takže bohužel vám e, nemohu teď odpovědět. Dobře, tak pokud se něco dozvíte, rádi to dostaneme písemně. Pan Kostanco. Uh, Děkuji, pokusím se být maximálně stručný k té první otázce. Takže kolik těch odmítnutí, kolik odpovědí dostáváme, no tak ta odmítnutí žádná dobrá zpráva je, že vždycky nějakou odpověď dostaneme. Eh, Eh, od toho příslušného pracoviště. Eh, druhá věc je, že dostáváme hodně informací, hodně eh, té zpětné vazby, jak mimo Unii, tak z Unie. Dávám takový příklad, možná, že ten nejzákladnější typ výměny informací je, když, dejme tomu, pracoviště A řádá pracoviště B, že dejme tomu

tady přišly nějaké peníze z vaší země, ze země B a řekněte mi, jakého jsou původu. V takovémto případě ta žádaná strana nemá vždy tu možnost eh, tyto informace získat. Ne že by neměli dobrou vůli, ale prostě nemají právní eh, možnosti, které by jim umožnily dostat se eh, do těch bankovních informací a jak vlastně kde, kde vlastně je původ těch peněz, které jsou eh, přesměrovány ze země B do země A. Takže to jsou věce, eh, které zamezují té efektivnější spolupráci. Samozřejmě více pravidel je jedním ze způsobů, jak by tento problém měl být řešen. Harmonizovat více eh, ty možnosti a povinnosti pro všechna tato FIUs a ohledně crowdfundingu, eh, tak tady musím říct, jak řekl také náš německý kolega, eh, že nemáme nějaké konkrétní specifické zkušenosti v tomto sektoru, co se týče nějakého šetření eh, ale tady je prostě v tom fundraisingu něco, co nás vede k tomu, že ze své podstaty tomu věnujeme hodně, hodně pozornosti. Eh, je to způsob získávání prostředků, které je tak trochu charakterizováno určitými subjektivními eh, fakty. Jsou tady určité komunity v určitých diasporách, které si zasluhují naší pozornost. My se na toto hodně soustředíme, je to také jedna z klíčových záležitostí mezinárodní spolupráce a rovněž to propojujeme eh, s remitencemi. Eh, tady eh, prostě eh, u těchto finančních aktivit musím říct, že se na to hodně, hodně soustředíme. Dank. Děkuji. Teď se tedy dostáváme k řečníkovi za SAD, Paul Tang, prosím. Děkuji, pane předsedo. Díky, pane Fiedlere, pane Kostanco, za to, že jste si udělali čas. Vaše příspěvky byly velice zajímavé, ale také trošičku varující. Vidíme zde nedostatek prostředků v podstatě u všech FIU napříč Evropou a zároveň spolupráce mezi jednotlivými FIU eh, si není dokonalá, řekněme to takto. Zbývá nám zkrátka ještě hodně práce. Zaměřil bych se však na jednu trochu jinou věc, a to je ten reporting jako takový. Pokud to správně chápu, je zde stále hodně takzvaného defenzivního reportingu, což vede v podstatě jenom k takovému, řekněme, hluku a zahlcuje to vaše kapacity, buď je toho příliš mnoho těch zpráv, anebo se ty zprávy podávají vyloženě pouze na vyžádání. Jak vážně berete tento problém? Eh, vidíme také, že země mají výrazně různé vnímání k jak si co do počtu těch eh, jednotlivých zpráv. Eh, eh, řeklo se tady, že je zajímavé, že Kypr, Malta a Lucembursko má jen velice malé počty zpráv, byť se angažují v offshoreových finančních službách a online hazardu. Vnímáte zde také roz, takovéto rozdíly? A za druhé, zajímalo by mě něco o spolupráci FIU a daňových orgánů. Pokud správně chápu, tak v některých státech, možná v hodně státech, stále není jasná dohoda, což znamená, že spolupráce mezi FIU a daňovými orgány e, stále není ani zdaleka optimální. Děkuji. Tedy otázka spolupráce daňových orgánů a FIU. Kdo chce začít? Pan Kostanco? Sorry. On the first question about the, um, the té první otázce o tom hluku, o tom defenzivním reportování, samozřejmě to existuje. Je mnoho těch takzvaných defenzivních zpráv a existují také opatření, která se implementují na boj s, tím, s touto otázkou. Nevím, jestli to platí pro všechny země, já mám zkušenosti z Itálie. My se hodně snažíme poskytovat zpětnou vazbu a indikátory reportujícím entitám a ukazovat jim, jak vypadá ten defenzivní reporting a jakou strategii mohou zaujmout v rámci spolupráce. Takže my se snažíme jim pomáhat reportovat smysluplnou činnost tím, že poskytujeme zpětnou vazbu. Obecně za to bych rád také zdůraznil, že financování terorismu přináší, nechci říct eh, změnu postoje, ale jiný názor. Potřebujeme hodně informací, hodně spravodajských informací, které, no, je to takový ex ante přístup. Potřebujeme spravodajství o anomáliích. Ono to může v první chvíli vypadat jako takový obraný reporting, že tedy zavalíme FIU spoustou zbytečných zpráv, ale pokud se to správně používá, může z toho nakonec být eh, něco velice užitečného pro eh, ty spravodajské eh, služby proti financování terorismu. Třeba máte nějaká falešná podezření a tím pádem vzniká určitý hluk, ale přesto v té kupce se nám můžete tu jehlu nakonec najít, pokud použijete ty řádné IT nástroje, eh, různé strojové učení a, a tak dále. Takže je to možná názor, který jde trošku jiným směrem, že tedy to defenzi, ten defenzivní reporting je pouze hluk. E, nicméně jedním z prvkem e, strategie proti defenzivnímu reportingu je takzvané, e, takzvaný prahový reporting, což je doplňkový aspekt, jinými slovy, že doplňujeme doplňujeme ten základní reporting reportingem o transakcích, jejich podstatě a pokud ty transakce překročí určitý práh, tak se jimi zabýváme. Eh, velice stručně eh, spolupráce mezi FIU a daňovými orgány to máme, mohlo by se to zlepšit, ale v minulosti už jsme dostávali různé informace od daňových orgánů, samozřejmě chtělo by to ještě více, to se týká zveřejňování informací možného praní špinavých peněz na základě eh, daní, a nebo různé analýzy toho, co to vlastně je praní špinavých peněz. Děkuji, pane Fiedlere, chcete něco doplnit? Ano, děkuji. To eh, téma eh, těch eh, jaksi preventivních hlášení nebo hlášení o podezření, to je pro nás velice důležité, zejména v souvislosti s nefinančním sektorem, protože jsme měli e, v tomto sektoru mnoho let nefunkční dohledovou strukturu. V Německu e, tato odpovědnost leží u spolkových států. E, v roce 2012 spolková rada zahájila řízení, aby se to přesunulo na spolkovou úroveň, to znamená k nám. Různé spolkové země v Německu, tedy těch 16, měly různé, různě formulované odpovědnosti a i tam měly v podstatě naprosto nedostačující vybavenost personálem, což vedlo k tomu, že vlastně víc než 90% těch podezření bylo tedy z toho finančního sektoru a u nefinančního sektoru tam jsme neměli v podstatě vůbec žádná podezření, vůbec žádná hlášení. Jinými slovy, nevěděli jsme vůbec, co se tam děje, Nevěděli jsme, jaká je situace, jaké jsou odpovědnosti. Ehm, eh, máme různé analýzy, které potvrzují, že ty informace nám skutečně chyběly, jinými slovy. Co se týká Německa, eh, chtělo by to jaksi i celonárodní dohled nad nefinančním sektorem. Dále, co se týká spolupráce s daňovými orgány, eh, v Německu musíme trošičku diferenciovat, protože v těch ještě existujících decentrálních modelech je to tak, že clo a kriminální policie spolupracují a v jednotlivých spolkových státech se ta práce v oblasti daní případně ještě intenzifikuje. To je ale také založeno na diskusi v minulosti. Já už jsem řekl na úvod, že máme hodně pochybností ohledně té údajné budoucí struktury FIU. Je to více eh, otazníků, než by bylo, než by bylo odpovědí. Eh, děkuji, pane Fiedlere. Takže ano, ti, kteří znají federální systém v Německu, vědí, jak složitá je spolupráce na úrovni 16 spolkových států. V Rakousku je to dost podobné. E, federální strukturu máme také v Belgii, tady je to také kapitální problém. Teď má slovo profesor Bent Luke. Děkuji, pane předsedo. Je tady celá řada otázek Eh, nejprve by mě zajímalo, a to se týká obou expertů, eh, váš názor na možný politický vliv na FIU. Konkrétně znáte z vaší praktické práce, spolupráce s jinými FIU v jiných členských zemích příklady určitých institucionálních uspořádání, kde je možné říct, že je tady možnost politického vlivu vysoká, anebo eh, že FIU může pracovat relativně nezávisle od politického vlivu. To mě zajímá, vzhledem k tomu, že některé státy Evropské unie jsou v podezření, že jsou takovými eh, přístavy pro tyto eh, peněžní obchody. Mm, když už Ehm, o tom mluvíme, můžeme říci, že některé státy ehm, jsou, nebo jejich FIU jsou pod politickým vlivem, tak to by bylo velmi zajímavé. Dál mě zajímá interní organizace v rámci FIU. Existuje u, na, u vás nebo v jiných FIU něco jako hodnocení práce, nějaké eh, posouzení stavu problémů a úspěchů, kterých dosáhlo FIU. Existuje nějaký reporting, eh, třeba nějaké nespracované eh, případy nebo eh, případy, které se zasekly z nedost, důvodu nedostatečné spolupráce s FIU z jiných zemích nebo za, mm, zabavené pení, peníze. Takže existuje tedy hodnocení a reporting pokud ne, tak co vám v tom brání? Jedna věc, která je důležitá, eh, my jako Evropský parlament máme jenom omezené možnosti zasahovat legislativně do něčeho, co je v kompetenci členských zemí, ale politický, vyvíjet politický tlak by bylo možné. Mnoho z těchto věcí má přeshraniční charakter a často se zasekly, protože FEU nejsou schopni spolupracovat, tak to by, tady by bylo možné aspoň na to poukázat, mm, tom, že se podobné zprávy zveřejňují. Pak jsem si zaznamenal některé body, o kterých si myslí, že e, k ním musí dojít, aby mohly FEU dobře fungovat. Centrální registr, kompetence vyšetřovat pro FIU, e přístup k databankám vyšetřovacích orgánů a právo příslušné informace předávat jiným FIU. Je ještě něco jiného, které by byly důležité, aby eh, se zlepšila spolupráce mezi FIU s ohledem na to, že bychom třeba mohli evropskou legislativou řešit nějaký problém lépe, než na národní úrovni a mohli bychom legislativně být činní. Děkuji, pane profesore Luke. Kdo začne? Pan Fiedler? Ano, já rád dobrovolně začnu. Ehm, politický vliv na FIU mohu jenom omezeně odpovědět. Každopádně, co se týče Německa, mohu říci, že um, definitivně ehm, vzhledem k statusu quo, tak tady není nějaký eh, politický vliv. Největší politický vliv byl v tom, že funkční systém se ničí a protože, aby se z, o polovinu snížili personál, místo tedy, aby byly vybaveny dodatečními zdroji, kteří se mm, mm přímě řečeno větší negativní vliv si nedovedu představit v tuto chvíli. Co se týče jiných zemí, tak nemohu mm, o tom informovat. Co se eh, říká, co se týče um, zpráv, um, jsou dvě zprávy, jednu z eh, veřejnil Spolkový kriminální úřad, že hodnocení na jedné straně eh, se prezentuje se všemi mm, informacemi, byly poskytnuty, 90% je z finančního průmyslu, pak ještě jedna zpráva, jak úspěšná nebo jak málo úspěšní jsme v oblasti Eh, čerpávání aktiv. Tady jsou různé organizační subjekty zodpovědné. Eh, my si stěžujeme na ty nedostatky už desetiletí. Stále se díváme eh, pozitivně do Itálie, protože tam italští kolegové mají dobré nástroje k dispozici, aby skutečně mohli zajišťovat a konfiskovat velké sumy peněz. Dále e, otázka, co ještě potřeba. Já bych jako prioritu řekl e, po lidských zdrojích ten právě výše jmenovaný centrální registr, tedy možnost vyšetřovat, e, tam politicky tam dávno nebylo nic vy jste zmínil přístup k registru e, nemovitostí, k registru nemovitostí, to se mi zdá jako důležité. Tedy po chvále italského FIU můžete, pane Konstanco, odpovědět stručně. Prosím. Děkuji, děkuji za to, jsem velice vděčný tak stručně k několika těm bodům ohledně například nezávislosti na politickém vlivu. Tady bych chtěl nejprve zdůraznit, že v mém případě Eh, jsme uvnitř eh, centrální eh, banky, takže jsme odděleni od politické moci, protože centrální banka je nezávislá na politické moci a navíc jsme tedy v centrální bance, která je nezávislá ze své podstaty. A myslím si, že v dalších zemích Unie je tomu obdobně, nevím o žádné politickém vlivu. Ovšem vím, v o politickém vlivu daleko od e, Evropské unie, kde právě tyto spravodajské jednotky finanční jsou využívány jako určitý nástroj e, k taktickým politickým cílům, Eh, k diskreditaci politických protivníků a tak dále. A někdy se využívají i zahraniční eh, eh, zpravodajské zdroje za tímto účelem. Co také někdy existuje, je něco odlišného od Unie a to je ta spíš úřednická, úřednický vliv než politický. To znamená, že dochází k ovlivňování ne ze strany politiků, ale ze strany vysokých úředníků eh, mateřské organizace, kteří někdy mají přístup k informacím a mohou rozhodovat velmi často o prioritách, o rozpočtu a tak dále. Eh, takže tyto věci se dějí, e, což je také sice jiný, ale rovněž velmi závažný problém. Ohledně hodnocení práce, no tak já samozřejmě e, se domnívám, že jakákoliv administrativa či organizace má své způsoby, jak e, testovat kvalitu práce. My se samozřejmě snažíme vycházet z naší zkušenosti v Itálii, což je takový princip odpovědnosti. My se, my se snažíme být odpovědní a e, vůči vnějšímu světu, to znamená, e, jsme poháněni k odpovědnosti e, vůči veřejnosti, vydáváme celou řadu statistik a dalších údajů, které se snaží také vlastně promítnout do očí veřejnosti, jaký je náš nejen objem práce, ale jaké jsou také naše výsledky. A pak jsme samozřejmě musíme skládat účty parlamentu, protože ten nám dává eh, či posvěcuje prostředky, takže my eh, vydáváme zprávu eh, parlamentu a také pro ministerstvo financí a hospodářství. Kromě toho jsou tady další problémy, se kterými máme co dočinění, co se týče analýzy a mezinárodní spolupráce. Tady bych zmínil dvě věci a děkuji za váš dotaz. Eh, například ty finanční spravodajské jednotky existují, protože tady je zapotřebí určitých analýz. A to je něco jiného než eh, vlastně vyšetřování. Pokud, je, pokud chceme mít efektivní finanční spravodajské jednotky, tak musíme oddělovat analýzu od vyšetřování. Jinak se celé rozostříme a skutečně E, e, nevýhodňujeme či kompromitujeme tu e, efektivitu FIU. Někdy si mohou tyto jednotky informace vyměňovat, takže dostáváme odpovědi na naše dotazy, ale příliš často ta informace nemůže být využívána pro další vyšetřování, protože nemáme prostě ten Eh, ten souhlas ze strany příslušného FIU, které nemá právní eh, moc toto, eh, tento souhlas poskytnout. To tu mezinárodní spolupráci dost omezuje. Dě, děkuji, to teďko byly tady skoro 11 minut otázka a odpověď. Já, kde bych mohl učinit stručnou poznámku, řekl bych, že zkušenosti z Itálie s antimafiánským zákonem Eh, jsou daleko dál než eh, celá řada jiných lidí. Možná to je ten dobrý, to, to je ten důvod pro tu dobrou organizaci v Itálii. A za další Zague Matt Carthy. Ano, děkuji, pane předsedo. Má první otázka je k panu Konstancovi. Studie, které byly pro tento výbor vypracovány, hovoří o vztahu mezi FIU a e, těmi orgány pro prosazování práva a ty mají často mnohem e, lepší e, přístup k informacím. Vy hovoříte o nutnosti autonomie FIU a kromě toho, eh, že je třeba zajistit, aby eh, FIU měli hodně právní autonomie eh, i vůči těm orgánům prosazujícím právo, tak domníváte se, že ty jednotky, které nejsou propojeny s orgány prosazujícímu právo, jsou schopny si udržet větší míru autonomie? Je totiž poměrně dost Eh, lidí názoru, že eh, tady je prostě mnohem obtížnější prokázat financování teroristických organizací, protože tady se často ty finanční prostředky rozdrobují do eh, drobných eh, objemů a mě by zajímalo, jak se vlastně tato věc, tato velká výzva řeší. Děkuji. Děkuji. To byla otázka na pana Kostanca. A pokud pan Fiedler bude mít chuť něco doplnit, bude mít možnost. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Velice stručně. E, tak ne, e, jak je to s tou nezávislostí FIU? model má e, samozřejmě hodně e, velký vliv na příslušnou nezávislost, ale nezáleží na výběru modelu jako takového. Není to nutně tak, že policejní e, FIU jsou méně, méně nezávislé než administrativní, ale empirické empirické údaje eh, eh, hovoří eh, o tom, že ty policejní FIU jsou vlastně více klíněny do té své mateřské organizace, patří pod policejní zprávu a tím pádem někdy jsou méně, méně nezávislé než FIU, které jsou vystaveny jako plně, plnohodnotná Eh, pracoviště či jednotky příslušných ministerstev. Takže ne snad, že by v tom prvním případě šlo o policejty jako takové, ale eh, jsou to eh, u těch policejních finančních pracovišť přece jenom jiné vazby na tu mateřskou organizaci. Je to samozřejmě určité riziko, že také analýza a vyšetřování se budou propojovat, že to nebudou oddělené činnosti že podezřelé transakce eh, jsou často pobídkou pro to, aby začala skutečná vyšetřování. To je další eh, vlastně výstup z té zprávy. A ohledně rizikových eh, faktorů či indikátorů, Eh, ohledně praní špinavých peněz a financování teroristů. Ano, samozřejmě potřebujeme, aby tady byly různé zpětné vazby. Tradiční praní špinavých peněz je možná něco, co se snadněji detekuje, protože v tomto směru máme více zkušeností, ale financování teroristů je velice evazivní, jak jste sám řekl. Jedná se často o malé objemy finančních prostředků. Anomálie jsou prakticky nepřítomné. Eh, transakce eh, vlastně jsou nerozloši, nerozlišitelné i v rámci objektivní analýzy, takže víc vlastně se soustředujeme na subjektivních eh, faktorů, aktech. Eh, jsou to velmi citlivá eh, data. Je to velká výzva. My se snažíme v tomto směru spolupracovat i na mezinárodní úrovni, propojovat síly a eh, snažíme se tedy získávat zpětnou vazbu tak, jak je to jen možné. Pane Fiedlere, chcete něco dodat? haben ah, Sie mir das Wort gegeben? Also, Sie, Sie müssen nicht, aber Sie dürfen. Also, äh, nur eine ganz kurze Ergänzung. Jenom velice stručné doplnění, rád bych souhlasil s předřečníkem. Principiálně se ve výsledku dostáváme eh, jedině k lepšímu, eh, k lepším schopnostem rozpoznávání, financování teroru, pokud spolupracujeme s finančními institucemi. Mysleli jsme schopni to orastrovat Eh, tedy jednak podle lidí a jednak podle transakcí. To jsou ty dvě sady kritérií, eh, a které se musí neustále aktualizovat, aby to k něčemu bylo. Ano, děkuji. Eh, mně přijde ten aspekt té nezávislosti zvlášť důležitý pro FIU. Rád bych se vrátil k Maltě, ale tam FIU v podstatě odsouhlasila sdělení, ale to nikdo nikomu nedal, protože se k tomu nikdo nerozhodl. No nic, to je něco jiného. Teď má slovo Sven Giegold za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vím alespoň o třech zprávách FIU, které nevedly na Maltě k ničemu. Nevíme, jestli jich je ještě více, ale všichni, kdo nás poslouchají, nám to rádi mohou poslat. Má otázka se týká pana Kostanca. Za prvé, četli jsme Eh, vaši zprávu s velkým zájmem. Je to, myslím, velice cená věc. Rád bych se zejména dotkl dvou otázek. Za prvé, Mohl byste nám prosím co nejdetailněji říci, já jsem tu vaši písemnou odpověď na naše otázky viděl, ale mohl byste prosím zaběhnout víc do podrobností, která eh, porušení nebo které nekompletní transpozice implementace třetí směrnice proti praní špinavých peněz jste zjistili a v kterých členských státech? Vy říkáte, že to je nekompletní, ale neřekl jste, v kterých členských státech, kde u FIU nedochází ke korespondenci co do této směrnice. A za druhé, na straně římská 37 vysvětlujete, proč by měla vzniknout Evropská FIU? Mohl byste prosím výboru vysvětlit, proč jste přesvědčen, že Evropská FIU je zapotřebí? Děkuji. Tak otázka byla na pana Kostanca. Prosím, pane Kostanco. Děkuji vám co se týče eh, nedodržování příslušné směrnice, když dovolíte, tak nebudu jmenovat. Každopádně teď to cvičení eh, proběhlo na základě jednotlivých podání, které byly eh, vlastně schrnuty, takže je ve zprávě jsou tyto věci e, popsány a také se tam hovoří o tom, že mohou existovat případy, kdy e, postupy v členských státech nejsou v souladu s unijní legislativou z roku 2005. Příklady. Pokud FIU například nemá přístup k finančním informacím. A co tím mám na mysli? Mám tím na mysli úplně jednoduché informace spojené s bankovními účty. Takže to je pro nás Eh, už eh, nedodržování eh, té příslušné směrnice a nepochybně také nedodržování příslušných doporučení. Rovněž dochází k případům či problémům, jak už jsem se zmínil, při získávání souhlasu k užití. Směrnice hovoří, ta třetí směrnice hovoří o obecné povinnosti Eh, aby tady proběhl souhlas eh, s využitím té příslušné informace pro další potřeby spojené s vyšetřováním. V praxi to je tak eh, a stává se to víc, než je případů dodržování pravidel, je víc případů, kdy je souhlas odmítnut než poskytnut. Takže zpráva dává takový názor, že vlastně je tady velmi málo situací, kdy je ta třetí směrnice správně uváděna vchod. A pokud budu mít čas, tak se k tomu ještě mohu vyjádřit obšírně, ale teď se snažím soustředit na ty nejrelevantnější aspekty. Doplňující otázka pana Gigoce. Můžeme dostat tento seznam, i když nemůžete eh, ty státy jmenovat? Písemně, následně, tedy nejmenovat, ale příklady oblastí, kde máme problémy se třetím eh, LD. Je to již v té zprávě. Já se to pokusím eh, poskytnout jednoduchý seznam zjištění, které máme v té zprávě. K FIU velice stručně. Ta zpráva to odráží. Je tam odstavec Ehm, v tom směru, že nové FIU by poskytly odpovědi na některé otázky. Dovolte, abych řekl, že ehm, mm, je možné říci, že FIU jsou, se velice od sebe liší. Koordinační orgán, který mm, bude mm, se nad eh, tak eh, odlišnými FIU není nutně efekt, nebude nutně efektivní. Předtím musíme vytvořit více harmonizovaný rámec, aby byla efektivní koordinace na úrovni EU. Koordinace a um, ehm, umožnění spolupráce je každopádně dobrá myšlenka. E, děkuji, pane Fiedler. Otázka tedy byla na vás, chcete něco doplnit? E, Ehm, mm, samozřejmě hlášení podezření se předává eh, Europolu, pak se to intenzivně zpracovává. Jinak ehm, je to samozřejmě závislé na eh, poskytnutí zdrojů mm, členských zemí, které jsou na to zodpovědné. Já tady, mm, děkuji, já tady mám jednu přihlášku do diskuse v rámci Catch the paní Komeš. Děkuji. Takže Eh, vy říkáte, že 90% těch hlášení je z finančního sektoru, to znamená povinné subjekty jako právníci a eh, další se necítí tak povinní, nikdo je nezavazuje k ničemu. Já chci mm, zeptat pana Konstanco, jak to vypadá s tím novým programem, který eh, je v Itálii, Eh, který v podstatě podporuje praní špinavých peněz. Dále, jaká je role FIU při kontrole offshore transferu, mohou to být dividendy, poplatky a podobně. V mnoha zemích to má být oznámeno daňovým orgánům v mnoha zemích, ale nenutně FIU. I Dělá někdo kontrolu praní špinavých peněz těchto transferů offshore? Děkuji, to byla poslední otázka. Pokud vás něco napadne, můžeme to e, dodat na závěr, pane Konstanco. Děkuji k té e, s, k e, tomu reportingu z nefinančních institucí z hlediska FIU praxe spolupráce nefinančního sektoru roste, alespoň v Itálii. Eh, dostáváme rostoucí počet eh, zpráv od notářů, účetních a dalších nefinančních profesí. Jeden prvek, který pomáhá, je role, kterou hrají samoregulační organizace které um, zajišťují tedy profesionály nebo je ujišťují dodržení důvěrnosti a hm, zajištění důvěrnosti těch poskytnutých informací. Dále, co se týče hm, naší eh, praxe, eh, my řešíme rizika praní špinavých peněz, ať je to z Itálie nebo to riziko vychází z nějšku. Eh, offshore transfery, to je jedna z našich priorit samozřejmě. Jedna z hlavních rizikových oblastí, kde, kterou neustále monitorujeme na základě domácích um, zdrojů, mezinárodní spolupráce. A tady mi dovolte, abych řekl, že je tady mnoho uh, různých offshore režimů, jsou privilegované země společnosti, země, které mají finanční tajemství, mnoho, mnoho aspektů. My potřebujeme mezinárodní úsilí, aby to, to, to, které by toto řešilo. To nemůže vyřešit jedno FIU, jedna, jeden stát. Děkuji. Co se týče samoregulace, zprostředkovatelů, daňových poradců, e, komise dnes mm, předložila návrh, podle kterého mají povinnost hlásit podezřelé důvody podezření a vycházím z toho, že společně s příslušnými sankcemi toto bude účinný nástroj. Pan Fiedler dostane slovo. Děkuji, pane předsedo. Já tedy um, ehm, budu odporovat Maďarsku. Německá zkušenost nevede k velkému optimismu funkční dohled a samoregulace eh, daňových poradců, právníků. To je v podstatě takový dohledový orgán. Pro nás mají povinnost již mnoho let. Přesto je z této oblasti velice malý počet hlášení. Když je funkční dohled s odpovídajícími nástroji, eh, poradenskou funkcí, to eh, by se mělo implementovat, to by bylo jediný, jediné, jediný účinný nástroj, povinně informovat, informovat, že potřebujeme jejich podporu a také příslušný kontrolní režim, který by zajistil, že skutečně dostaneme ty informace, které musí být definitivně eh, k dispozici. Děkuji, pane Fidler. Eh, nemusíte um, Ehm, my tedy odporovat v tom, že ten stávající návrh je ne- nedostačující a v roz- rozhodování parlamentu a radou je, by se to samozřejmě mělo zlepšit, pokud k tomu budete mít příslušné návrhy, bude, budou vítány. Já chci obou referentům srdečně poděkovat. V prvním panelu mm, jsme slyšeli tedy řadu zajímavých informací pro do další práce, co týče nutného personálu. A tady, pane Fiedlere, jako eh, zástupce eh, odborů jste to jasně vyjádřil. A také vzhledem k eh, předcházejícím úpravám zákonu proti mafii v Itálii. Dále jste poskytl celou řadu informací doplňujících i písemně, takže mohu vás vyzvat k tomu, abyste to činili dál. Tím uzavřeme první panel, uděláme si tříminutovou pauzu a pak bude druhá část, kterou povede paní Gomez. Děkuji tlumočníkům všem. Um, let's start now the Takže začneme druhou část našeho odpoledního zasedání, druhý panel. Kde pak mám ten text? Takže druhá E, část se věnuje ruské prádelně, Russian Laundromat, a máme tady Paula Christiana Radu, který je z Investigative Dashboard e, projektu pro e, zkoumání organizovaného zločinu a pan Virtus Burkans, který je z lotyšského FIU a budeme ho mít na videokonferenci. Děkuji za to, že jste, pane Burkanci, také přijal pozvání. Takže vyslechneme si pana Radu a já jenom zopakuji, jakou metodologií jsme eh, se rozhodli postupovat. Každý řečník bude mít 10 minut na úvodní prezentaci a po obou prezentacích eh, bude výměna názorů se členy a členkami výboru v takových eh, slotech po pěti minutách. Takže základní otázka by měla být tak na minutu, aby byl čas na odpověď. A teď tedy dávám již slovo panu Radu jako prvnímu. Děkuji, děkuji za to, že jste mne pozvali. Já tady zastupuji tento e, projekt, který je největší, která je v tuto chvíli největší investigativní organizací e, pro zkoumání organizovaného zločinu. E, jdeme po penězích. V roce 2010 jsme vyšetřovali znovu a znovu stejnou věc. Prostě tehdy vlastně byly ty věci e, jedním způsobem dělány. Mexické či e, drogové kartely využívaly bank v Lotyšsku a jinde a tak dále. My jsme se snažili v roce 2010 e, začít vlastně zkoumat infrastrukturu, která tyto velké systémy praní špinavých peněz Eh, umožňovala. Začali jsme zkoumat eh, určité bankovní účty v lotyšské eh, bance, tam bylo nějakých 680 milionů amerických dolarů, ale to, nebylo, to nebyly peníze jednoho vlastníka, ale řady skupin, bylo tam peníze Magnického a dalších skupin organizovaného zločinu. To bylo velice zajímavé protože e, my jsme zjistili, že tady prostě je určitá platforma, připravená platforma, která umožňovala praní špinavých peněz ve velkém rozsahu za minimální náklady. Takže ti, pra, eh, ti, kteří prali špinavé peníze, vytvořili určitou platformu, do toho začlenili banky, eh, klientům umožnili, eh, aby měli bankovní účty offshore bez kontroly a rovněž vlastně poskytovali ty podpůrné finanční prostředky. to znamená, že banka vám dala manuály, Například tam bylo napsáno, ne, eh, počít, ne, eh, ne posílejte rovná čísla, zaokrouhlené sumy eh, a ne říkejte, že posíláte zboží z přístavu, pokud vaše firma není eh, u nějakého přístavu eh, jak se registrována, takže tam byly opravdu docela přesné instrukce. Jak jsem řekl, začali jsme o tom, eh, na tomto pracovat v roce 2010 a pak jsme si uvědomili, že ten problém je mnohem rozsáhlejší a v roce 2010, kdy jsme ještě také pracovali Eh, s Mezinárodním konzorciem investigativních novinářů byli jsme eh, partnery v Panama Papers, eh, Lux Leaks a dalších. Takže v roce 2010 jsme se dostali k něčemu, co jsem vlastně já nazval ruskou prádelnou. My jsme si uvědomili, že moldavský justiční systém a bankovní systém je využíván eh, pro nějakých 20,8 miliard amerických dolarů, které byly eh, zaslány eh, z 19 ruských bank a některé z těchto bank byly propojeny s bratrancem Vladimíra Putina, takže jsme opravdu ve vysokých sférách. Takže tam to bylo prostě Eh, posláno do Moldavska a pak do té eh, příslušné banky v Rize a odtamtud do různých bank ve Spojených státech eh, Unii a další. Takže ta, na té přijímací straně ruské prádelny je nějakých 732 bank v 96 zemích. Je to skutečně masivní záležitost. A co bylo skutečně zajímavé, když jsme se na to podívali, je, že vlastně všechno mělo původ v jedné jediné bance v Moldavii. Takže můžete se dívat na tyto věci dvěma způsoby a musím říct, že došlo k více jak 6 tisícům transakcím. To už se sleduje velmi obtížně. Nemyslím si, že nějaké FIU v nějaké e, příslušné velké bance by měl možnost e, se zabývat nějakými 60, pardon, 60 tisíci e, podezřelých transakcí. Ale můžete se na to dívat ještě z jiného hlediska, z hlediska jednoho jediného místa původu. A tady docházíme k chybě v systému. Máme všechny ty možnosti možné politiky, znát eh, zákazníka, znát klienta a tak dále. Ale co nevíme, kdo je vlastníkem bank, které jsou využívány pro Eh, transfer těch peněz. A to se dá snadno zjistit, kdo je majitelem té moldavské banky, která umožní zaslat do celého světa nějakých 20 či 21 miliard bank. Pokud se podíváte na vlastnickou strukturu banky, tak zjistíte, že jsou to často zahraniční firmy, často britské eh, SLPs a LPs a bez skutečných vlastníků. Pokud se podíváte hlouběji, tak zjistíte, že ti skuteční vlastníci, kteří jsou uvedeni v těch papírech, v tom registru, e, jsou různí e, zástupci, e, obvyklí zástupci. Pokud se podíváte na skutečné Eh, na skutečné vlastníky těch jednotlivých bankovních účtů dané banky, tak zase zjistíte, že jsou to ti sami, jako jsou vlastníci banky. Poměrně snadno se to všechno dá zjistit několika kliknutími, takže nemusíte vlastně těch 60 tisíc 000 eh, Eh, transferů nějak eh, řešit. Teď hovořím o té eh, ruské prádelně, o těch 20 miliardách, ale v Moldavsku jsou ještě čtyři další banky, odkud kriminální živly ukradly jednu miliardu dolarů, takže moldavský finanční systém je v troskách. Ale skutečně nemusíte se zabývat těmi transakcemi, stačí se zabývat bankami, tím kdo je vlastní těch, vlastníkem těchto bank. A, to, a dostáváme se také tím k velkým bankám v Evropské unii. Většina finančních prostředků e, bylo řešeno e, vlastně tra, e, tou bankou ve Lotyšsku, která byla nakonec po našem šetření zavřená, ale pak tam byla ještě Privat banka Danske Bank, to je 1,2 miliard dolarů, které tam proučily. Eh, eh, Deutsche Bank také prala velkou, velký objem těchto peněz a když jsme s nimi hovořili, eh, tak oni řekli, že až do roku 2014 ty peníze přišly, protože jsme neměli dost Eh, lidí, kteří by to sledovali, ale teď už máme tisíc zaměstnanců, kteří se zabývají pouze tímhle, ale to asi ještě není dost. Myslím, že kolega Konstanc je, eh, má pravdu, že potřebujeme určitou, eh, určitý větší objem moderních technologií, aby jsme toto řešili. Když jsem o tom hovořil, tak jsem začal hovořit, tak jsem viděl určitý model, určitý vzorec a to se všechno dá pomocí kvalitního softwaru vydetekovat. A my my se o to také teď snažíme snažíme se vytvořit takovýho, takového něco, co je softwarem pro detekování eh, trestných eh, finančních eh, transakcí a různých přehmatů. Opakuji, moderní technologie jsou klíčové, abychom věci mohli řešili, řešit. Potřebujeme audity u velkých bank, Eh, které mají další bankovní účty u jiných bank. A to se dělá poměrně snadno. Podíváte se na Deutsche Bank nebo na Raiffeisen, Danské. Ono zase není tolik korespondujících eh, bankovních účtů. Je jich pouze několik tisíc ve skutečnosti. Takže to je proveditelné. Dá se to udělat, aniž byste měli tisíce pracovníků a obrovský objem zdrojů. A je to něco, co se udělat musí. Děkuji za pozornost. Uh, now I give the floor to Mr. Burkens. Děkuji, teď má slovo pan Burkens. Děkuji, já bych začal úvodem. Já jsem šéfem finančního spravodajství, kde jde o prevenci eh, trestné činnosti a praní špinavých peněz, takže eh, my tomu budeme říkat eh, FIU. Byli jsme založeni v roce 1998, jsme administrativní jednotka a provádíme naši funkci pod dohledem ehm, státních zástupců, ale nemáme funkci státních zástupců. Od roku 2008 také koordinujeme finanční sektor eh, a koordinuje nás kabinet ministrů v čele s premiérem. Od roku 2005 už máme tři priority. Za prvé odhalování velkých eh, systémů praní špinavých peněz, kde je tady více než 20 účastníků a několik transakcí. Druhá priorita je zmrazit, eh, zmrazit zisky z trestné činnosti a za třetí je to připravovat eh, kvalitní podklady pro trestní řízení. Rád bych vás upozornil na následující statistiku. Za poslední tři a půl roku FIU vydala eh, téměř eh, eh, tisíc příkazů pro zmražení prostředků z trestné činnosti. Celková částka je zhruba 160 milionů euro, o něco víc než to, na různých bankovních účtech. A jedná se tedy o odebírání peněz kriminálníkům. Takovéto výsledky byly možné díky informacím, Eh, získaných mimo jiné od kolegů z FIU. Statistika ukazuje, že v roce 2016 průměrná doba na získání informací od zahraničních FIU byla 34 kalendářních dní, ale průměrná eh, doba našich reakcí pro eh, jiné státní jiné složky byla pouze 3 kalendářní dny. Samozřejmě máme určité mezinárodní limity, ale každopádně eh, připravujeme eh, reakce na žádosti daleko rychleji než naši kolegové v zahraničí. Co se děje se smraženými penězi v eh, Lotyšsku? V roce 2016 70 rozhodnutí padlo v případě 57 trestně právních případů, celkem za 59,5 milionů euro Eh, to byla tedy hotovost a několik vozů bylo skonfiskováno. Eh, ty peníze pak šly do státního rozpočtu. Nicméně boj s praním špinavých peněz není snadný. Aktuálně řešíme následující témata. Eh, požadavky směrnice a reportování FIU ostatním složkám aby byl systém boje s praním špinavých peněz efektivnější. Tolik tedy můj stručný úvod k, našemu, k naší práci a naší účinnosti. Děkuji. Děkuji vám. Takže teď zahájíme diskusy. Nejprve oba spolu spoluspravodajové a pak ostatní poslanci. Takže je Kofot jako první. Děkuji. Děkuji oběma řečníkům, oběma panelistům za jejich prezentace. V první řadě eh, někteří z nás znají případ té takzvané ruské prádelny velice dobře, ale je to stále šokující, kolik peněz a přes kolik aktérů se může pohybovat, dokonce i se zapojením členských států EU. Takže na pana Radu Mám otázku. Jak je možné, že eh, členské státy byly tak nezorganizované a že kde zde docházelo i, k, i vlastně k jejich spolupráci? Můžete to trochu rozvést? A potom na pana Burkance Eh, jak jsem říkal, ten skandál zahrnoval členské státy i velké banky, včetně Dánska, eh, kudy proběhla více než miliarda euro skrz Danske bank. A je, myslím, velice důležité eh, trochu detailněji se podívat na to, co se dělo v Lotyšsku. Zda by vaše banky mohly být využity k něčemu takovému a proč jste nezjistili eh, ten problém dříve? To je tady první otázka. A za druhé, pak jste mluvil o trestních stíháních. Já vím, že to není vaše odpovědnost jako FIU, ale eh, řekl byste, že v Lotyšsku se to stíhá dostatečně? A jak vypadá spolupráce s dalšími FIU v tomto případě eh, v dalších členských státech? Děkuji. Dobře, tak já to vezmu po pořadě. Děkuji, pane Kofode. A ruská prádelna. To je v podstatě samotný, samotný výraz toho, jak nemáme dokonalou spolupráci mezi složkami činnými v trestním řízení, FIU a dalšími. My jsme odhalili ruskou prádelnu v roce 2014. A v loňském roce eh, se za námi přišly složky činné v trestním řízení za novináři a řekli nám, podívejte, my nemůžeme pokračovat ve vyšetřování, protože nemáme dost informací ze zahraničí, zejména protože Rusko neposkytovalo vůbec nic. Rusko, FSB, chtěli získat hodně informací eh, o té prádelně, ale nikdy žádné informace sami neposkytli. Takže oni nám dali eh, ty transakce, bankovní účty a všechna ostatní data a e, tím pádem jsme začali spolupracovat se Süddeutsche Zeitung, s Guardianem a s dalšími novinami, abychom zjistili, kam ty peníze přesně došly. Rovněž přístup e, z hlediska toho trestního řízení, z hlediska policie, byl, že oni se dívali na transakce. A oni ty transakce se, se hodně těžko sledují, protože jsou to lidé, kteří e, jsou velice zkušení, velice kreativní, mají daleko více znalostí, než eh, ty státní zástupci, kteří sedí někde v kanceláři v jedné zemi, protože oni mají přeshraniční zkušenosti. Velice často mají k dispozici také daleko víc peněz, eh, mají různé ty své konciliéry, mají spoustu podpory, kterou mohou využít při přípravě těch svých systémů, takže dohledávání všech těch transakcí jen vše zamotá. Myslím si, že je snazší jít po těch bankách, které se toho účastní, protože pokud eh, upřete přístup k té bance, které zcela zjevně eh, posvěcovali a prováděli praní špinavých peněz, tak to ty kriminálníky opravdu poškodí. Pane, chcete k tomu něco dodat? Ano. Já mám jsem dostala tři otázky, budu postupovat po jedné. První věc, jak k tomu došlo? Já chci um, připomenout, že ten, ta prádelna proběhla v letech 2011 až 2014. Já nemohu dát um, informace, ale 17. května 2012 se objevila první zpráva z banky o podezřelé transakci. Já nemohu říct, z které banky, ale dostali jsme tuto zprávu. Byla to velice dobrá zpráva. A po několika dnech jsme připravili zprávu pro naše kolegy z Moldavska, že se děje něco podezřelého, aby něco um, udělali. My jsme si mysleli, že oni mlčí. Po asi roce jsme poslali další dopis, protože jsme dostali informace od banky. Viděli jsme, že, se, že tam dochází k transakcí. Byl tam právní základ, protože již e, soudci v Moldavsku udělali nějaké rozhodnutí a základem byla tato rozhodnutí. My jsme byli překvapeni. Poté eh, Moldavsko zahájilo několik trestních stíhání, začalo předběžné vyšetřování. My věříme, že my jsme první, kdo upozornil na to, že se děje něco špatného um, trestní stíhání v Lotyšsku, je tam je několik případů, není zodpovědné FIU, Um, to je trestní stíhání, usvědčování, to probíhá. A um, mm, šetřovatelé pracují velice usilovně. Chci zdůraznit, že náš mm, dohled nebo banky mm, jsou eh, pod dohledem mm, Komise pro kapitalové trhy, která dělá své vyšetřování a identifikovala další případy, mm, jako mezery v interních kontrolách. Mm, pak tady byl bank zmíněno na několikrát. E, problémy jsou nedostatky v kontrolních systémech praní špinavých peněz, finanční kapitálové trhy, Um, a v tuto chvíli tady komise odebrala licenci. Od 1. března ta banka nefunguje. Poslední otázka se týká spolupráce s ostatními FIU. Um, to už bylo řečeno. My jsme to vnímali jako žádost z zmrazení prostředků. My jsme měli praxi obsáhlou praxi v této oblasti už v roce 2012-13 jsme byli schopni zmrazit něco. Ale teď eh, máme, co máme. Co se týče spolupráce mezi FIU, my jsme členové mezinárodních organizací od roku 1999 Využíváme FIU Network, eh, net, FIU Net, náš největší partner je v FIU v Moldavsku. My dostáváme velké množství žádostí a odesíláme je do 12 dnů. To je tedy moje stručná odpověď na vaše otázky. Děkuji. Pan Petr Ježek dostane slovo jako další zpravodaj. Děkuji obou řečníkům za úsilí a za úspěšnou práci. Eh, vy říkáte, že sledujete ty mm, peníze. Já mám otázku. Pokud jsem tomu správně rozuměl, podle OCC RP většina špinavých peněz té prádelny šla do Číny a do některých menších evropských zemích, nikoli do USA. Jaký je ten důvod? A pan Bulkenš, podobná otázka. Lotyšsko nebyla přijímající zemí v tom mm, té ruské prádelně. Proč bylo toto? Protože jste na to přišli dříve než ostatní? Ano, když se podíváme na toky peněz, USA dostávalo mnohem méně než jiné země A to e, protože USA dělá lepší práci při odhalování praní špinavých peněz a konfiskuje peníze. Jeden z případů byl případ Magnitsky z roku 2010, to je velký případ v USA v Evropě. Minulý měsíc prokuratora v New Yorku e, konfiskovala této skupině 5,9 milionů dolarů to je rozdíl, že USA aktivně jdou po těch penězích. E, mm, nemám na mysli jenom lotyšské banky, všechny balské země mají stejnou úroveň služeb, co se týče bankovního tajemství a praní špinavých peněz e, Litva a Estonsko. Je mnoho prádelen. Teď mluvíme jenom o ruském, ale je mnoho. Eh, na, na, na Ukrajině jsou tam další, co, to miliarda, dvě miliardy dolarů, ten problém je mnohem větší než eh, těch 20 miliard. Mluví se o 80 miliardách. Jenom zdroje z vymáhání, orgánu vymáhání práva v Moldavsku. Když se podíváme na majitele té bank, těch bank, švýcarské bankovní záznamy, lotyšské bankovní údaje. Tam, je, mm, tam jsou ustanovení, že klient nemá americké občanství a tím se vrátíme k té otázce USA, že tam nejde mnoho peněz. Jde ale mnohem méně. Americké banky často odmítají transakce. Pan Bulkán, chcete na to reagovat? Ano. V tomto případě a i v dalších, já musím říct, že jsem navštívil kolegy v Moldavsku a kolegové byli také v Rize a pak jsme kladli ty eh, ten dotaz, proč ty špinavé peníze jdou do eh, Lotyšska či těchto zemí a proč si eh, ty živly vybírají zrovna Lotyšsko. Výsled, závěr byl, že samozřejmě můžeme říct, že jsme takovým mostem mezi východem a západem. A řada lidí těží ze znalosti ruštiny, že máme, dejme tomu, s některými společnou historii a tak dále, ale to nejsou vypovídající závěry. Podle mého názoru eh, musíme eh, tyto věci ještě ještě více, eh, více zkoumat, proč eh, preferují eh, ti lidé jednu zemi či některé země a ne jiné. Těch důvodů může být víc a způsob, jak úspěšně bojovat proti těm, kdo perou špinavé peníze, tak proto potřebujeme excelentní právní rámec dlouhodobý. A rovněž potřebujeme spolupracovat s kolegy pokud, dejme tomu, můžeme vydat tisíc eh, mm, příkazů za eh, mrazení účtu, tak eh, někteří kolegové to prostě takto široce dělat nemohou. Je s nimi obtížné spolupracovat. A my jim říkáme, pokud máte nějaké konkrétní informace, požádejte nás, my okamžitě to zmrazení zřídíme, ale ty zahraniční žádosti do Rigy tak často neputují předsedkyně, vzhledem k tomu, že když se toto dělo, tak váš te- tehdejší premiér, pan Dombrovský, je nyní komisařem, tak možná může pomoci, pomoci definovat, identifikovat to, proč eh, eh, ti zločinci eh, preferují Lotyšsko. Ale jak už tady také řekl pan Radu, Lotyšsko není zdaleka jedinou zemí. Pan Rosaty je dalším řečníkem. Děkuji, paní předsedkyně. Já zaprvé bych rád se odvolal na případ, který jste, pane Radu, zaregistroval v Lotyšsku a někde jinde. A e, spojit, spojil bych to ještě s jedním případem, který se objevil poměrně nedávno. Jedná se o Lublenskou banku ve Slovensku a transfer jedné miliardy amerických dolarů provedený e, iránským občanem na kterého byl mezinárodní zatykač vydaný v e, Evropské unii a tato banka poslala ty převody menších objemů finančních Eh, finančních eh, do 400 různých bank na celém světě. To je eh, nová věc, kterou patrně možná budeme jednou řešit v tomto výboru, ale chtěl jsem vědět, zdali o tomto případu víte a zdali je to obdobné schéma jako to, které je aplikováno jinde. To je můj první dotaz. A za druhé, protože jste nám naznačil, že bychom se měli soustředit na banky. Podle všech těch směrnic o, praní, o boji proti praní špinavých peněz 2, 3, 4 a tak dále a speciálních transakcí, vy jste říkal, že tady je vlastně nějakých 60 tisíc podezřelých transakcí. A ty samozřejmě nebyly zveřejněny nebo se o nich příslušné stran, eh, strany nedozvěděly v jeden jediný den. Já bych se chtěl zeptat, zdali vlastně všechny byly bankami e, oznámeny. A z toho vyplývá můj třetí dotaz, kde je tady ten problém. Máme problém se stávající legislativou, která má prostě řadu nedostatků, řadu prázdných míst eh, a není možno na základě této legislativy jasně identifikovat ty podezřelé postupy eh, či rovnou Eh, trestné činy, a nebo se jedná spíš o implementaci eh, dobrých pravidel, eh, která není úplně dokonalá, ta implementace v některých členských státech. Některé státy jsou aktivnější, jiné jsou častěji v hledáčku, takže podle vašich zkušeností, kde vy vidíte ty hlavní problémy? Máte pocit, že bychom spíš měli zlepšit tu evropskou legislativu, protože je možná plná nedokonalých míst a, a, a, a závad, a nebo že bychom měli spíš vít na pomoc členským státům při implementaci pravidel, která nejsou tak špatná. A to je také samozřejmě otázka pro druhého pana kolegu, pana Burkance. Předsedkyně bez mikrofonu. Pane Burkenci. Ano. Já vidím jen tu oblast, kterou pokrývá naše finanční spravodajská jednotka. Já nemohu až tolik vědět, co se odehrává mimo Unii, ale můj názor je takový, že některé další FIU jsou poměrně pomalé. Pokud bychom měli dostávat informace, pokud bychom mohli dostávat informace v nějakém časovém horizontu, tak bychom mohli jednat okamžitě. E, v podstatě e, zatím je to tak, že FIU jsou přetíženy různými zprávami a pokud máte před sebou řadu takovýchto zpráv, například v Lotyšsku máme každým rokem nějakých 1500, 1600 finančních výkazů tohoto typu každým rokem a my je vše analyzujeme a nějakých tisíc e, na zaměstnance každý rok vychází. a e, máme nějakých 300 pracovních dnů, takže na jednoho e, zaměstnance každý den vychází tři zprávy, které musí analyzovat. To znamená, že ten čas na příslušnou analýzu je poměrně krátký. My ten systém musíme zlepšit. V letošním roce jsme například již e, řadu věcí finalizovali, dokončili jsme nový návrh v tom smyslu, že nebudeme Eh, budeme vydávat zprávy o podezřelých transakcích, ale o skutečné práci bank a tak dále. To znamená, že se tady musí změnit eh, vlastně ten systém naší analýzy ne pouze na úrovni finančních spravodajských jednotek, ale také v bankách a tak dále, aby jsme se soustředili na ty opravdu závažné velké eh, případy, které se také u nás v Lotyšsku objevují. Prosím, děkuji za tyto otázky, které jsou skutečnou výzvou. Já nejsem až tolik obeznámen se slovinským eh, režimem v této věci, ale musím říct, že těch prádelen je hodně. A jednu věc, kterou musíme ohledně prádelen pochopit, je ta, že jsou to struktury, které, eh, pokud znáte TOR, Tor je vlastně nástroj, který můžete eh, používat eh, abyste, abyste vlastně zamezili tomu, že eh, je z vašeho počítače poznat, co sledujete, že to vlastně jde přes více počítačů. A ten, ta prádelna ve Slovinsku patrně pracuje na stejném základu. Celá řada finančních eh, korupčních skupin a politiků vlastně eh, se skládá ty fondy, aby je následně zase odděleně používali. Díváme se na transakce v Rusku, v Moldavsku, v Lotyšsku a e, těžko se e, v tom, e, dejme tomu, orientujeme, protože tady se třeba peníze z větnamské trestné činnosti mísí s výnosy z různých mexických kartelů a tak dále. Já si myslím, že jakákoliv banka se všemi těmi eh, svými pracovníky eh, je prostě eh, příliš málo na to, aby se v tomto nějakým způsobem zorientovala, aby mm, zkoumala všechny ty podezřelé situace. Jak to tedy řešit? Když vidím, že se, dejme tomu, na té národní úrovni věci snaží řešit, tak to nemůže nikdy být úplně e, korunováno úspěchem. Je opravdu zapotřebí zlepšit e, právní nástroje na unijní úrovni, protože takhle vlastně také postupují e, ti hráči na druhé straně. Oni neznají hranice. Ty orgány činné v trestném, trestním řízení či prosazující právo, které jsou uzavřeny v těch národních konturách, tak tyto nikdy do konečných důsledků nemohou vyřešit. Tady eh, se jedná o úplně jiné, eh, jiné situace, jiné hráče, eh, kteří mohou úplně položit určité země, například roky. Roky krvácelo Moldavsko, vydávalo finanční prostředky, byly tady obrovské sumy, které byly ukradeny z moldavských bank a zároveň Evropská unie dává drobné finanční, drobnou finanční pomoc této zemi, takže to znamená, že my musíme musíme vlastně přijmout tak trochu vidění, vidění e, opera, e, ten postup, jako, mají, e, jako má ta druhá strana. Musíme jednat globálněji. Eh, děkuji, pane Rado a pane Burkenci, za eh, vaše eh, hezké prezentace. Zejména se mi líbilo to, co jste říkal. Chce to síť, chcete-li s nějakou sítí bojovat. It takes a network to fight a network. To souvisí s firmami na PO Box a všemi ostatními aktéry, kteří eh, se zapojují do praní špinavých peněz. Souvisí to s naší politikou znát svého zákazníka. Je potřeba eh, zpřísnit povinnosti bank. A teď, eh, abychom byli trošičku konkrétnější, abychom navázali na otázku pana Rosátyho, jaké změny jsou nutné v té politice znejte svého zákazníka, aby se věci zlepšily? My jsme měli případ Bernberg Bank, kde e, ta politika nebyla dodržována, Mossack Fonseca, to je úplné zkreslení toho systému. Takže co s tím máme dělat? A za další k tomu, co jste právě e, říkal o těch sítí, o těch sítích a boji s nimi, my doufáme, že e, se z hmotní institut Evropského státního zástupce. Já se chci zeptat, jakým směrem by se tento úřad, který tady ještě nevznikl, měl ubírat, vlastně nevíme, jestli tyto úkoly vůbec bude řešit, jaké um, pokrytí by ten úřad měl podle vás mít, abychom se někam dostali? To je samozřejmě otázka pro oba pány. Děkuji. Pane Burkanci? Děkuji. Samozřejmě jednotky FIU nepokrývají otázku interních kontrol v bankách. To je odpovědnost eh, dohledových komisí pro finanční trhy nebo někoho takového. My nejsme dohlížitelský orgán. Já jsem právník a když přemýšlím o té situaci, jak tu situaci zlepšit, jak úspěšně bojovat s praním špinavých peněz, tak já už jsem jednou navrhoval, že aktuálně jsou eh, ty právní požadavky takové, že pakliže se ty eh, prostředky získané z trestné činnosti přesouvají z jedné země do druhé, tak je potřeba poslat dopis, eh, laskavě zadržte ty prostředky a tak dále. Tak většinou není možné zorganizovat, že ta FIU, která dostane ten příkaz nebo tu žádost o zajištění prostředků a musí přeskoumat právní základ a legální základ, tak v podstatě jediné, co, eh, o co může být požádána, je poslat ty peníze zpět a, a aby se pak to šetření vedlo v té zemi původu. Takže to možná znamená, že ty FIU by měly mít pravomoc nejen zajistit peníze, ale právě e, to posílat také na účet té oběti a ten proces by měl být, být urychlen. Aktuálně je zde celá řada různých e, překážek, tedy požadavků, směrnic a tak dále. Je to fantastický návrh, ale e, já si myslím, že potrvá ještě léta, než k něčemu takovému dospějeme. Děkujeme, pan Rado. Děkuji. Když se podíváme na eh, tu strukturu za ruskou prádelnou, tak tam vidíme ty banky, které převzali kriminálníci, myslím tím moldavské banky. A stalo se to, že moldavské právo vyžadovalo, že když vlastníte více než 5 bank, tak musíte zveřejnit skutečné vlastnictví. A ty kriminálníci v první fázi té operace vlastnili 4,9% prostřednictvím různých vehiklů, což je poměrně snadné. Ehm, Moldavané si mysleli, že ty kriminálníky přechytračí a zavedli práh 1%. Eh, no a co se stalo? Na jednom kriminálníci vlastnili 0,9%. Takže klíčem je transparentní vlastnictví bank. To je klíč. A to jde ruku v ruce s registry skutečného vlastnictví a tak dále. E, k tomu řečeno, ti kriminálníci jsou velice kreativní a podíváte-li se na některé tyto firmy, tak na papíře to má vlastníky. Ale jsou to pouze bílí koně, a e, nebo to jsou e, ty samotní zřizovatelé, tedy ty agenti, agenti kteří tu firmu zřídili. A v podstatě Ehm, můžete si snadno vyhledat to jméno, že to samé jméno spravuje 2000 firm nebo něco takového, takže není fyzicky možné to všechno zvládnout. Ale vlastnictví bank je nejdůležitější. A je rovněž velice důležité identifikovat ty uzly v těch sítích. Protože eh, pokud se podíváme na tu ruskou prádelnu a jiné prádelny, je zde vždy hrstka společností, které jsou jaksi ty základní kolem, kterých se všechno otáčí. Takže u těch 20 miliard v ruské prádelně tam to bylo 12 společností. To bylo buď eh, v Británii, na Kypru nebo v Delawareu. A jenom to, že najdete tyto firmy, je obrovský, obrovská výhoda. Například Westworth Enterprises Limited, to je britská firma, která Eh, zpracovávala více než 3 miliardy dolarů v rámci té prádelny, nejen v té ruské prádelně, ale v jiných takovýchto schématech. A tu firmu vlastnil ten zřizovací agent a ten zřizovací agent byl rovněž tím, kdo poskytnul to, ty údaje o skutečném vlastnictví toho bankovního účtu a k té bance. Takže když se na to podíváte, tak můžete identifikovat, eh, když se do té infrastruktury podíváte, ne na těch transakcí, ale do té infrastruktury, na to skutečné vlastnictví těch hlavních společností a na ty zřizovací agenty, tak tam opět eh, vidíte, když se na tu strukturu podíváte, že to není víc než nějakých pět agentů, kteří s tím systémem za posledních deset let pracovali. Pět lidí. Britové, panam, pan, eh, lidé z Panamy, eh, z, z Delawareu, z Kypru. Takže skutečně hrstka lidí, eh, které můžete vyšetřit. Takže musíte jít k jádru toho problému. Nesmíte sledovat ty větvičky, které se z něj rozvětvují. Děkuji. Děkuji. Teď dostane slovo pan Robert Zíle za ECR. Děkuji, já mám velice smíšené pocity. Ehm, samozřejmě necítím velkou píchu. Na druhou stranu je dobré, že o tom mluvíme, že pan tady je. Pan Bulkes už zmínil, ehm, že když FIU v Lotisku bylo zřízeno v roce 98, já jsem byl ministrem financí, my jsme dělali um, legislativu proti mm, praní špinavých peněz, která by měla zavádět všechny nutné instituty. To bylo před více než 20 lety. Potom komise pro eh, kapitálové trhy, eh, která dohlíží nad bankami, to, to proběhlo taky ve stejnou dobu. My jsme dělali eh, průzkum britského systému dohledu, to bylo, myslím, v roce 98, to myslím byla správná metoda. Co mě mate. Pan Burkan se už o tom mluvil. Dělají část práce, nemají um, právní eh, pravomoc ehm, vracet peníze. Komise by měla znát všechny majitele bank. Bylo by dobré, kdyby tento orgán byl také v Lotyšsku. Lotyšsku je malá země, instituce a osoby, které tam pracují, omezené ovšem nikoli množství praní špinavých peněz, které tam probíhá. Já mám kořeny v Lotyšsku a já bych řekl, že se proti tomu obtížně bojuje. Máme také eh, typ biznisu sovětsk, postsovětského typu, který probíhá. V Lotyšsku naší nezávislosti máme stále tam dochází eh, k tomu, že polovina vkladů v bankách je z třetích zemí, to dovede si, to si představit z kterých. To by také vyvolalo problém, kdyby ty vklady rychle zmizely z bank že máme také problém se Čížnostmi. Eh, My jsme mývali korespondenční účty a clearingové účty eh, s americkými bankami v dolarech, ale ty postupně mizely, jeden po druhém. Poslední byla Deutsche Bank a myslím, že to také skončilo. Ale tento biznis stále funguje. A tím se dostávám ke své otázce. Pane Burgans, co, o čem vy jste mluvil, že byste chtěl vracet peníze zpátky. Potřebujete evropskou legislativu z vaší strany, anebo myslíte, že bychom to mohli v Lotyšsku dělat sami v rámci národní legislativní? Že by nebylo proti mezinárodní legislativě vytvořit společnou výměnu názorů, aby jsme chápali, jak to vy, pochopili, jak to vypadá. Dalo by se to udělat i někde v Lotyšsku, nebo musíte čekat na EU? Pak se můžeme pokusit ovlivnit komisi. Další otázka na vás. Vidíte, že Lotyšsko eh, nebude v budoucnu spojováno s mm, podobnými prádelnami, což je špatné pro imič země. Děkuji. Pane Bukans. Děkuji, jako to je velmi dobrá otázka. Já nemám pochybnosti o tom, že nemůžeme jenom měnit národní legislativu, protože pak by nebylo možné spolupracovat s jinými FIU v jiných zemích. Potřebujeme změny ve směrnici, především mm, kritérii doporučení. Všechny FIU musí spolupracovat jedním způsobem. To je moje odpověď. Pane Radu? Stručně Lotyšsko je, eh, bylo v minulosti hodně v našich zprávách za posledních 8 let mm, z důvodu těch problémů tam. Ale Lotyšsko přijímá kroky a eh, jedná proti praní špinavých peněz, uzavírá, zavírá banky, odebírá licence, bankovní dohled. Musíte, mm, EU musí být velmi opatrný. Další věc je Ukrajina. Ukrajina se stane se novým Lotyšskem, novým, novou Litvou, novým Estonskem. Tam jsou banky, které teď přebírají stejné skupiny lidí, o kterých mluvíme. Ukrajina byla jedna, eh, jedna osoba byla extraditována z Kieva do Moldovska, nyní je začen a Kiev vždycky hrál důležitou roli a Ukrajina tím, že se je teď takovým láčkem EU, tak to může umožnit um, organizovaným zločincům, aby tam fungovali dál na Ukrajině. Ano, Ivan Krespo, děkuji. Před, k tomu, co říkal pan Radu. Toto není jednorázové to je standardní chování. To se děje všude. Jedna z otázek, která mě překvapila, když e, jsme pracovali na Panama Papers, že zločinci, kteří mají velké množství peněz, nemusí do Panamy nebo Švýcarska, mohou prostě jít do místní, do pobočky Velké Evropské banky a použít tuto banku jako způsob, jak zajistit transakci praní špinavých peněz nebo jak se vyhnout daním. A ruská prádelna je jeden z příkladů, jak tedy můžeme legislativně ošetřit roli banky jako ti takový facilitátoři daňových úniků a praní špinavých peněz. To je úkol pro nás, pro náš výbor. My se musíme zaměřit na toto v naší závěrečné zprávě a to je moje otázka na vás, na pana Radu. Dvě otázky. Nevím, zda víte, že komise nedávno zveřejnila návrh, eh, co se týče eh, sankcí těch zprostředkovatelů, nejenom bank. Podle tohoto návrhu toto by se týkalo menších operací, velkých, takže v Evropské unii mohlo by toto opatření pomoci legitimizovat větší trestní operace, pokud zaplatíte malý poplatek, malou pokutu vzhledem k těm velkým částkám, kterých se to týká, nebylo by účinnější jako Eh, odstrašovací prostředek odebírat licence bankám, pokud by banky se podílely na praní špinavých peněz. Dále, když dochází k opakovaným trestným činům, mohli bychom se podívat na to, jak koumá má banka strukturu. Banky se často sami regulují a Tyto systémy jsou mm, nedostatečné. Mm, mohla by se mm, použít tato opatření, pokud by se změnily, možná by to změnilo, vyřešilo některé problémy v bankách. Eh, ano, to byly zajímavé otázky. Já si myslím, že nejdůležitější je pochopit, jak funguje infrastruktura, jít po té infrastruktuře. infrastruktuře. Ti lidé, kteří na tomto pracují, jsou takovými pilíři celého systému a je velmi důležité se na ně zaměřit. Pokud se na ně zaměříte, tak to se zaměřujete na tu eh, moc eh, organizovaného zločinu. Ona je eh, skutečnost, že pracují nehledě na hranice, je vlastně něčím, co je v čem je jak síla, tak slabost těch, eh, eh, kteří perou špinavé peníze. Můžete snadno eh, vytvořit struktury, která je propojená s, Panamem, s Panamou, s Kyprem, s Delaware, s Nevadou. Musíte pochopit, jak ti lidé pracují, protože se jedná o sítě, o E, obrovské sítě, co jsme viděli například s těmi pr- právníky Fonseca, ti měli kanceláře všude na světě. To samé platí pro e, tu situaci v Lotyšsku či Estonsku. Ti lidé mají kanceláře všude na světě a jsou e, vlastně s těmi dalšími agenty velmi propojení. Takže dobře, jsou to, dejme tomu, podezřelé firmy, které byly uh, Eh, vytvořeny těmito podezřelými agenty a hned by se měli eh, dostat do hledáčku. Souhlasím s vámi eh, pokud ty nejsou až tak efektivní. Pokud hovoříme o praní špinavých peněz ve velkém, Eh, tak eh, prostě ty eh, zločinci začlení ty příslušné pokuty už do těch částek. Oni už to udělali v tom případě Vakovia, který je známý ve Spojených státech a v dalších ohledně vnitřních kontrol v bankách. To zase nestačí. Jak už jsme tady ostatně slyšeli, tak prostě není dost lidí, kteří se mohou zabývat hloubkové, eh, hloubkovou kontrolou a výzkumem v těch bankách. Eh, a za druhé, celá řada eh, bank pouze jak si předstírá, že dělají kontrolu, nedívají se vlastně na eh, skutečné vlastníky, nedívají se do hloubky těch transakcí, takže hodně se v tomhle může eh, udělat, ale musí se to všechno zabírat z takové širší perspektivy. Pan Bulkans, prosím. Ano, já souhlasím s předřečníkem, samozřejmě banky jsou hlavní, můžeme je nějakým způsobem Eh, trestat, že jejich systémy vnitřní kontroly nejsou úplně v pořádku, ale ti, kteří si ty eh, jednotlivé režimy a postupy budují, eh, tak, budují, tak velmi dobře znají, jak fungují jednotlivé instituce. Oni prostě fungují napříč zeměmi, hranice pro ně nepředstavují žádnou překážku. A ty banky prostě, eh, ty se zabývají pouze tím, co přichází a odchází. Eh, a pokud eh, se, dejme tomu, ty peníze dostávají do úplně jiných rukou hned v další transakci, to už tu dotyčnou banku nezajímá. Já se domnívám, že tady musí být větší propojení e, mezi bankami, aby se vyměňovaly informace napříč všemi těmi sítěmi jedno FIU není zodpovědné za eh, investigace v celém tom eh, jednotlivém eh, konkrétním schématu. Tady je zapotřebí, aby na úrovni Evropské unie ty jednotlivé FIU spolupracovaly mnohem intenzivní, protože některé ty systémy se dotýkají řady zemí, skutečně mnoha států, takže zatím nemáme nějaké FIU pro celý svět, opět, ale potřebujeme ty FIU, které eh, spadají do Evropské unie, aby ještě od, eh, odvážněji a eh, důmyslněji spolupracovali. Já musím říct, ano, že otázka odejmutí licence. No tak nemyslíte si, že by bylo dobré, kdyby, dejme tomu tady, Eh, tady existovalo doporučení odejmutí licence, bankovní licence v případě, eh, že by docházelo k recidivě. Ano, samozřejmě, to je jediný způsob, eh, jak je donutit, aby se sklonili před, tím, před těmi pravidly. A pan Burkan, co si o tom myslí on? Souhlasím, naprosto. Děkuji vám, předsedkyně, děkuji vám, takže dobře. Teď eh, paní Idiotala od Zelených. Děkuji vám, paní předsedkyně. Celé odpoledne tady slyšíme o nedostatku či eh, těm, těch eh, různých prázdných místech v práci FIU ale zatím nikdo nezmínil Eurojust. A já bych se chtěla zeptat pana Burkence, zdali je tady nějaká zkušenost se zapojením Eurojust Eh, do řešení těchto eh, vyšetřování. Já jsem jednou byla eh, v sídle Eurojustu a bylo mi řečeno, že oni jsou víc než připraveni, pokud by dostavili buď nějakou žádost od členského státu Unie či od státu, které má spolupráci s Unii v těchto věcech, což by byl zrovna případ Moldavska. A ještě dvě otázky k panu Radu. Vy jste vysvětlil, jak je je obrovsky důležité se podívat na to, komu banky patří. A říkal jste, že je velice snadné nalézt eh, příslušné eh, korespondující držitele bankovních účtů. Já jsem velice ráda, že to je tak eh, snadné, ale mohla byste říct, proč je to tak snadné a zdali opravdu je to takové snadné. Vy jste také zmínil vlastně ten váš původní Eh, objev, ten převod z Novozélandské banky do Lotyšské banky, patřilo to ruskému organizovanému zločinu a magnickému. V amerických médiích, včetně CNN, bylo nedávno řečeno, že některé z těch peněz magnického eh, se teď eh, dostává, či dostalo do nějakého programu chemických zbraní patřícího Syrii. Je to nějaký podle vás eh, pouze dohad, anebo je to eh, opravdu tak? Eh, pan Polkanc, děkuji vám. Jak už, bylo, jak už jsem řekl, od roku 1998 jsme součástí Europe, jen více jak 150 FIU, které si vyměňují informace a spolupracují a je to pro nás ta hlavní síť. Samozřejmě můžeme také potřebu, používat eh, FI e či eh, požádat o informace prostřednictvím Interpolu či Europolu a Eurojust, ale hlavním sítí eh, pro nás je těch 150 FIU, těch finančních spravodajských jednotek. Ano, děkuji. Teď ty, ta první otázka. Banky vědí, jaké další banky mají eh, příslušné korespondující účty k jejich vlastním účtům. Je to něco, co ty banky musí totiž schválit. Malé banky si musí otevřít účet u velkých bank, aby měli přístup k mezinárodním finančním systémům a mohli provádět transfery. Takže jak identifikujeme ty příslušné banky? Ta většina z nich jsou veřejné, takže ty Eh, ty malé banky to také takto prezentují na svých webových stránkách ale v těch spreadsheetech, které máme z těch eh, pra, soudních eh, případů, tam už jsou, dejme tomu, ty kódy SWIFT a další. Ohledně peněz Magnific to je tak komplexní kolem těch prádel. Jak jsem řekl, ty peníze jsou smíšeného původu, takže je velice možné, že chemický program Sýrie byl sponzorován stejným programem ze stejné platformy, jak se, eh, která vlastně obsahuje ty peníze Magnického. Pak je tady Sina Loa, to je velice na, e, silný mexický kartel, který zase je propojený s větnamskými Ehm, ehm, kriminálníky, kteří perou špinavé peníze a to směšování těch finančních zdrojů obrovsky komplikuje zjišťování toho, co jde dovnitř a co jde ven. Ale je velice pravděpodobné, že takové věci se dějí. Tady na těch platformách vidíme také velké zdroje z Iránu, ehm, zatímco tedy pokračují sankce. Teď jsem na řadě já. A chtěla bych eh, říct, že transparentnost možná není dostatečný eh, nástroj u nás v Portugalsku například eh, je transparentní situace, zjistí se, že peníze pocházejí, jdeme tomu, z nějakých podezřelých anglických zdrojů a nikdo nic nedělá, i když byla vlastně Eh, naše země pod dohledem trojky. A není ještě všemu konec. Každopádně eh, to zajištění, konfiskace a eh, potom staž, odejmutí licence nejenom bankám, či prost, ale také prostředníkům jako právníkům, to je zásadní. Moje otázka zní takto. Jak se díváte na systém koupení si eh, vlastně toho stáleho eh, místa pobytu v evropské zemi? Eh, není to něco, eh, co vlastně eh, je také svým způsobem využívání zisků z těch pradelen, anebo je to také součást celého systému, to zlat, ty programy zlaté, zlatého víza, to je přesně ono, můžou to být někdy čerstvé peníze, které nejsou součástí Eh, eh, prádelny. Ono každopádně, když ty peníze jdou do země, tak už se nikdo moc nic neptá a je to business as usual. To je velice, velice eh, pochybné a špatné. Má to negativní dopad na Unii a na řadu zemí. Pane Burkanci, chcete k tomu něco dodat? Zdali například vaše finanční spravodajská jednotka je schopná Eh, dohledat, co se odehrává, co se týče eh, se programu vašich vlastních investorů. My už na tomhle pracujeme několik let a můj závěr je, že už jsme eh, řadu případů předdali policii, ale počet této, těchto případů je poměrně nízký v řadě případů se jedná o eh, údajně čisté peníze, ale my společně s policií eh, kontrolujeme věci na každodenním základu a na základě eh, a s pomocí kvalitního softwaru jsme schopni dohledat teda peníze z nezákonných zdrojů. A teď je na řadě Catch the Eye, pan Nomelo. Děkuji. Já bych chtěl eh, říct na základě té otázky, která zazněla a odpovědi na ní eh, toto. Velmi často máme co dočinění se situacemi, eh, které jsou komplikované. A teď ty vízové programy které napomáhají praní špinavých peněz. Portugalské eh, právo umožňuje poskytování v konkrétních případech, když se zakládají eh, firmy v zemi a vytvářejí pracovní příležitosti, tak takovéto možnosti existují. Nedá se eh, jenom o praní špinavých peněz, ale také o určitý zisk. Eh, tady prostě vznikají firmy, eh, které dávají lidem práci a z toho titulu jejich majitelé pak mají určité výhody. To asi takže asi bych rád slyšel, že vlastně na to k tomu pravidlu můžou být určité výjimky. Já pravidla nedělám, já osobně, to je první věc. Já prostě dělám vyšetřování a e, předkládám ty případy. Ono je to záležitost toho, co je pro vás e, prioritou. E, znamená to, e, že půjdete cestou America First a stáhnete se z pořížské dohody, nebo půjdete cestou e, Africa First, nebo Evropská unie First. E, ty programy eh, zlatého víza, eh, zlatého víza to je zase eh, přitahování investorů na úkor jiných zemí na základě na možností, které nabízíte. Takže z vašeho hlediska, z hlediska státu, který chce získat určité peníze, tak je to pochopitelné. Já neříkám, že všechny tyto investice představují špinavé peníze, z toho z těch investic můžou být investice čisté, ale myslím si, že to je prostě určitá zlatá příležitost pro organizovaný zločin, aby své peníze takto investoval. Neříkám, že všechny tyto investice jsou eh, investice špinavých peněz. Pan Burkens? Já bych k tomu jenom dodal, eh, že v těchto případech, ať už je to prádelna nebo něco jiného, tak se snažíme podle toho, jak dobrá je spolupráce s ostatními FIU. A chtěl bych říct, a já o tom problému přemýšlím, proč v tom případě té prádelny jsme neobdrželi spontánní zprávy z Moldavska, z Ruska nebo odinut, že tam proběhl ten původní zločin a že nás varují, prosím, sledujte ty peníze, zmražte to a tak dále a tak dále. Oni mlčí. Proč? Jaký je ten důvod? To je to, na co se musíme ptát. Děkuji. Děkuji, pane Brukensi. Já si myslím, že tím můžeme uzavřít debatu. Samozřejmě můžeme říci, že tvorba pracovních míst v našich zemích je dobrá věc, ale e, můžete požádat nějakého investora z drogového kartelu, ať vytvoří pracovní místa, on klidně může. Otázka je, zda chceme tvořit pracovní místa ze špinavých peněz, z drog nebo z něčeho jiného. A přesně proto o tom mluvíme. Nechceme říkat, že ty peníze nemohou být čisté, s tím pak není problém. Otázka je, zda ten systém nespůsobuje další problémy. Ještě pan Melo chce něco říci? Je to jenom procesní námitka, procesní poznámka. Já chápu, co říkáte. Jsou to v podstatě politické výjimky v systému, který existuje. Co považuji za perverzní, je trestání lidí, kteří nic neudělali. Chceme vytvářet pracovní místa a rozvíjet nějaká, nějaké země. Já nejsem federalista, já jsem federalista, nechci říkat Portugalsko první, ale upřímně řečeno, nevnímám mou zemi jako součást Evropy, vnímám mou zemi jako mou zemi. Musíme zkrátka akceptovat, že někteří lidé jsou upřímní a jsou čestní. Samozřejmě pak máte ty druhé, kteří mezinárodně obchodují s drogami. Tak a teď ta procesní poznámka to nesouvisí e, s našimi hosty, tak možná bych to řekl později. Nemůžete teď. Aha, tak Tady to je eh, publikace, která bude rozeslána poslancům, kteří pojedou do Lisabonu. Já jsem si to přečetl s velkým zájmem, ale bohužel, jak si všiml i jiný portugalský poslanec, jediné, co tady v tom je, jsou články z Lokruškirtne, což je e, součást GUE, e, ta strana se jmenuje Škjardanet. A ano, vidím, že už vám tam asi e, řekli, co se děje, takže to, co tady máme, jsou pouze články Blocket Škjard, což je součást GUE. A já proti tomu nic nemám, ale tento parlament eh, není pouze názor socialistů a GUE. Máme velice široké spektrum názorů zde v parlamentu. Já jsem Portugalec, eh, rád bych se tohoto, této činnosti účastnil a těch názorů, těch článků na toto téma je celá řada. A upřímně já nesouhlasím ani s tímto překladem do angličtiny. Parlament má vlastní překladatelské služby, portugalština je úřední jazyk a klidně tím pádem mohou vzít ty portugalské články a přeložit je do angličtiny. To bych zvládl i já. Nemyslím si, že je na místě, aby parlament publikoval v dokumentu, jako je tento, eh, názory jedné frakce nebo dvou frakcí a říkal, že to jsou názory celého Evropského parlamentu. Doufám, že na to je nějaká logická odpověď. Možná to je jenom chyba překladu. Ale portugalština je úřední jazyk. Máme skvělé překladatele. Eh, děkuji, vaši poznámku bereme na vědomí, eh, přepošleme ji Wernerovi Langenovi. Já se zveřejněním této publikace nemám vůbec nic co dočinění. Pan Langen eh, vás v té věci kontaktuje. Tak, teď bych chtěla všem poděkovat za velice zajímavou a užitečnou výměnu názorů. Byla zde celá řada námětů, podnětů pro náš vyšetřovací výbor, takže vám děkuji. A příští schůze naší, našeho výboru proběhne 3. července. Bude tady Věra Jourová, komisařka, a pak 10. července budeme mít schůzku s ministry financí EU. Čas vám bude sdělen. Děkuji.